Krásné, dobré ráno. Zahajujeme zasedání. Prvním bodem je zpráva pana Carlose Coelia balíček v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek a pan Coelho dostává slovo na čtyři minuty, co by zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, drazí kolegové. Reforma legislativy v zadávání veřejných zakázek má čtyři roky. A když uděláme rozvahu toho, co funguje dobře a co špatně v evropských pravidlech, vyplynulo z toho, že je zcela zásadní definovat globální a strategickou politiku pro politiku zadávání veřejných zakázek pro podporu zaměstnanosti a zelenou ekonomii. Eh, je to nesmírně důležité pro veřejné zakázky více než 2 miliardy za rok. To znamená, že 250 tisíc veřejných orgánů věnují 14 HDP Evropské unie v rámci služby práce zadávání veřejných zakázek. A víme, že chceme-li dodávat Eh, kvalitní veřejné služby je třeba mít moderní a transparentní systém zadávání veřejných zakázek. A tato zpráva se věnuje právě tomuto tématu. V rámci strategie Evropské komise byl předložen balíček, také řada sdělení a doporučení týkající se profesionalizace trhu s veřejnými zakázkami. Nepotřebujeme dodatečnou legislativu, ale potřebujeme lépe aplikovat to, co již existuje. A proto jsme schválili soubor opatření, eh, které je třeba realizovat. V roce 2014 byly již toto uveřejněna, ale stále ještě nebyla plně implementována. Je třeba povzbuzovat členské státy, aby podporovali eh, zvýšení transparentnosti, účinnosti, omezení byrokracie, veřejných zakázek aby lépe prosazovali zelené oběhové hospodářství. My si uvědomujeme kritiku, která upozorňuje na protekcionistický charakter a velice obtížný přístup k veřejným zakázkám pro malé a středně velké zakázky. Stěžují si na nedostatek transparentnosti. Velice často jediným kritériem se zdá být nejnižší cena, zatímco tady by měly hrát roli ekologické i sociální aspekty a ekonomika jako celé celek, včetně životního cyklu. A proto je třeba schválit kvalitní kritéria a volit nejlepší zakázku právě podle kritérií kvality a nikoli podle nejnižší ceny. Ehm, my navrhujeme nástroje transparentnosti jako rejstříky, smluv, také zjednodušení byrokracie, podporu inovací. Jedná se o rozvoj vnitrostátních strategií v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci profesionalizace těch agentur, které mají eh, toto téma na starosti eh, je třeba podpořit také přeshraniční zadávání veřejných zakázek. Jedná se o schvalování kvalitních norem deontologických na všech úrovních zadávání. Dovolte, pane předsedo, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům za výbornou spolupráci i kolegům z výboru INTA. Myslím si, že tady máme dobrou předlohu která navrhuje efektivní, účinný a transparentní systém zadávání veřejných zakázek pro dosažení cílu inovace, sociální inkluze a zahlednění ekologických aspektů. Vyzývám kolegy, aby hlasovali pro tuto zprávu, protože konec konců jednotný trh znamená společnou eh, ekonomiku a také jde o to, abychom vydávali peníze daňových poplatníků ve společném zájmu účinně. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní komisařka. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážený pane zpravodaj, děkuji vám za rozpravu k tomuto tématu, protože to je vysoce naléhavé téma, téma zadávání veřejných zakázek. Slyšeli jste tady ta data, ta čísla, ale kromě nich eh, tohle je eh, silný nástroj, který eh, pomáhá v naplňování politiky a my nevidíme, že by se plný potenciál zadávání veřejných zakázek naplňoval v současné době. Daňoví poplatníci dostávají tu nejlepší hodnotu za své peníze, nevidí výsledky v podobě nejlepších veřejných služeb. Proto jsme se minulý rok, prakticky před rokem v listopadu rozhodli Eh, přijmout balíček k eh, veřejným zakázkám, protože myslíme, že třeba posun eh, kultury v oblasti veřejných zakázek, ale zároveň není třeba úplně nové legislativy. Tohle je složené z dobrovolných opatření, z doporučení, námětů, podnětů, nových myšlenek. Volá se zde po širokém partnerství, ale také, aby si to politicky někdo vzal za své. Jde o to udávat politický tón v debatě o veřejném zadávání, zadávání veřejných zakázek. A samozřejmě nabízí se tady také některé nástroje pro implementaci stávající legislativy. Zdůrazněme, jakou úlohu e, mohou veřejné zakázky e, hrát v souvislosti s konkurenceschopností Evropy v reakci na e, v ekologické, ekonomické a sociální výzvy protože víme, že toto může pomoci eh, inovacím a zlepšit eh, sociální začlenování. Eh, pokud jde o kritéria, kritérium nejefektivnější, mm, tak podporujeme i to kritérium nejefektivnější v zakázky a v ne cenově nejvýhodnější, protože to nejlevnější není vždycky to též. A nikdy nestačí toto zdůrazňovat. Evropský, eh, evropské právo nevyžaduje eh, eh, používání nejnižší ceny co by jediného kritéria. Celý ten balíček může být použit k podpoře širších evropských politických nástrojů. Jsou zde obsažena mm, mm, doporučení a opatření, a, mm, takže e, nabízíme pomoc a zároveň udáváme směr. My jsme e, ten balíček zaměřili na šest priorit, jenom stručně i jmenuji. Za prvé, zajistit e, širší používání inovativního a sociálního a zeleného zadávání veřejných zakázek, za druhé profesionalizace veřejných nákupců. Tady myslíme ty správné dovednosti eh, a odborné eh, znalosti lidí, eh, potom přístup na trh s veřejnými zakázkami pro malé a střední podniky a samozřejmě pro všechny podniky, ale malé a střední podniky nám leží na srdci, zlepšení transparentnosti a integrity, a v poskytování lepších dat, podpora digitální transformace, použití technologií k zjednodušení postupů, lepší spolupráce mezi úřady různých úrovní, v eh, březnu tohoto eh, eh, roku Rada podpořila tento balíček a zdůraznila jeho důležitost pro evropskou konkurenceschopnost. V únoru tohoto roku jsme také probírali tento balíček na Radě pro hospodářské a finanční záležitosti a mm, mm, zdůrazňovali jsme jeho důležitost pro veřejné rozpočty. Víme, že to, jak se provádějí nebo zadávají veřejné zakázky a pokud se profesionalizují eh, veřejní nákupčí, tak to může eh, přinést zásadní úspory eh, pro veřejné rozpočty. Hospodářský a sociální výbor a výbor regionu také přijali svá stanoviska. Já jsem velice rád, že parlament dnes ukončí tento meziinstitucionální cykl a přijme zprávu z vlastní iniciativy. Vážím si toho, že to proběhlo po důkladné debatě s příspěvkem od řady z vás. Eh, za eh, opravdu ceného vedení eh, pana Koelia a společně se stínovými zpravodaj. Připravili jste dobrou zprávu, která do značné míry podporuje navrhovaný přístup komise, ale zároveň nám přináší podněty k přemýšlení do budoucna. Také rada konstatuji, že v parlamentu panuje do značné míry konsenzus a v zásadě souhlas eh, s některými eh, postoji komise ke specifickým otázkám. Zmíním tři nebo čtyři. Za prvé, malé a střední podniky. To už jsem zdůrazňovala dříve. Ale varuji eh, proti přílišnému pesimismu. Kvůli tomu, že malé a střední podniky se neúčastní tolik veřejných zakázek. Eh, jelikož eh, tohle bylo eh, transponováno teprve nedávno, tak si myslím, že bude trvat určitou dobu, než to zjednodušení opravdu začne mít účinky. My jsme nedávno spustili studii, která má odhalit bývající překážky pro účast malých a středních podniků ve veřejných zakázkách. Další věc. Tady se situace liší nesmírně ve členských státech protože v, eh, eh, jedná se o kvalitativní kritéria. V mnoha český, eh, českých státech je ještě třeba bez osvětu v této věci, že nejnižší cena není nejdůležitější. Také zelené v inovativní a sociální zadávání veřejných zakázek by mělo být usnadněno můžeme sepsat eh, eh, ty správné postupy, které můžou pomáhat úřadům při eh, zadávání. Také mm, vaše zpráva poukazuje na veliké přínosy možné digitalizace a potom profesionalizace veřejných, tedy zadávání veřejných zakázek. Za prvé je tady výměna těch správných postupů a informací o nich. Ano, my jsme spustili Eh, středisko e-competence a potom, eh, kde se sbírají eh, správné postupy ze různých ženských států, vytváříme takový rámec pro ty odborné dovednosti a znalosti, tak by bylo jasné, co je třeba mít pro správné provádění veřejných zakázek. Takže to jsou všechna ta témata. Já vám mnohokrát děkuji, že o tomto jednáte. Děkuji. A teď eh, za eh, výbor pro mezinárodní obchod má slovo pan Bega na minutu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Ano, veřejná dimenze veřejných zakázek se často zmiňuje pouze velice zběžně, ale to by byla chyba. Dnes jsme v situaci, kdy musíme být v Evropské unii konkurenceschopní, abychom dosáhli na trhy v třetích státech, které nám jsou často de jure zavřené. Musíme tlačit na lepší přístup k těmto trhům. Paní komisařka o tom mluvila. Ano, jsou to výzvy a problémy zejména pro malé a střední podniky, pokud jde o mezinárodní rozměr zakázek. Ty musíme brát velice vážně. Základní problém na cestě k lepšímu přístupu na trh jsou na jedné straně multilaterální dohody, e, zejména tzv. government procurement agreements, ale je potřeba, aby Evropská unie z přístupu na trh udělala svůj základní cíl i v bilaterálních obchodních dohodách, například v dohodě CETA, a nebo také v eh, obchodní dohodě s Japonskem. Tam vidíme dobré příklady toho, co bychom mohli dělat do budoucna v rámci dalších vyjednávání. Na závěr mi dovolte říci, že právě mezinárodní rozměr zakázek má potenciál motoru růstu a motoru vytváření pracovních míst v Evropě, což je velice důležité. Děkuji vám. My vám také děkujeme. Jako další má slovo paní Valean jménem výboru Envy. Aha, Tak, paní Valán mluvit nebude. Teď tedy jednotliví poslanci jménem EPP, pan Šváb, na dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové, já jsem velice rád v první řadě, že kolega Böge z výboru INTA eh, zdůraznil globální dimenzi eh, otázky veřejných zakázek je to dobrá příležitost, abych já upozornil na to, že prahové hodnoty, které máme v EU, například v Německu, nejsou stanovovány EU, jsou stanovovány právě tím Global Procurement Agreement. A měli bychom jasně říci, že evropské hospodářství na rozdíl od eh, přístupu USA eh, nechceme pouze Europe First, ale chceme si otevřít trhy tak, aby naše firmy mohli doufat ve stejnou otevřenost i na jiných trzích. Tedy nejenom, aby v ní mohli doufat, paní komisařko, bude potřeba, abychom vyvíjeli tlak na to, aby eh, i jiné země otvíraly své trhy tak důrazně, tak výrazně, jako to děláme my. Panu kolegovi Kojejovi děkuji jeho zpráva velice jasně říká, že vlastně není důvod v členských státech, abychom nadále 55 zakázek udělovali pouze na základě nejnižších cen, protože eh, v rámci směrnice o veřejných zakázkách z roku 2014 máme celou řadu nových možností pro orgány činné v této sféře, eh, přičemž se má vybrat ve finále nejlepší E, nabídka. A proto bych rád urgentně apeloval na všechny orgány udělující veřejné zakázky nejen v Německu, ale v celé Evropě, aby řádně zvažovali, jaké podmínky v té výzvě musí napsat a aby vybírali skutečně tu nejlepší nabídku a aby si jen e, později nestěžovali, že se hold vybrala ta nejlevnější e, nabídka, což může vést k určitým potížím. Ehm, řekl bych, paní komisařko, a vy jste to správně poukázala, že v souvislosti s digitalizací v oblasti veřejných zakázek, a tam je Portugalsko velkým příkladem pro nás, pro všechny. Můžeme vytvořit mnoho transparentnosti a eh, mohli bychom tím pomoct všem podnikům v Evropě, zejména těm malým a středním. Děkuji vám srdečně za pozornost. Děkujeme vám. Jménem socialistů a demokratů má slovo pan Danty na dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové a kolegyně. V rámci revize právního rámce pro veřejné zakázky z roku 2014 Evropa přijala velice kvalitní legislativní návrh, který má velký potenciál, který eh, se snažíme z velké části v členských státech plně využívat. Chtěl bych poděkovat panu Koeliovi za jeho zprávu, kterou projednáváme dnes, eh, a také Marku Tarabelovi Eh, zpráva pana Koelia komplexně popisuje aktuální situaci v oblasti veřejných zakázek a načrtává nejzávažnější problémy jak na evropské, tak na národní úrovni. Rád bych se pozastavil u tří věcí. Za prvé, je potřeba sledovat dodržování kritérií, ve veřejných zakázkách. Až příliš často vyhrává nejlevnější zakázka a tím pádem dochází k vlastně k nelegální konkurenci. Jsou to problémy pro udržitelnost i sociální aspekty. Za druhé, je potřeba zohlednit, že Evropská unie je sociální ekonomika a že se z v rámci zohlednění veřejných zakázek zohledňují tyto zakázky pouze na nějakých 45%. Bude potřeba přijmout opatření na nápravu této situaci, například eh, povinné rozdělování zakázek a povinné školení pro malé a střední podniky. Za třetí, v souvislosti s konstrukcí jednotného digitálního trhu je potřeba změnit i průběh procesu digitalizace veřejných zakázek. Je potřeba začít zjednodušovat procesy, zajistit menší míru byrokracie a vyšší míru transparentnosti. Na závěr bych rád rovněž zmínil otázku reciprocity v oblasti veřejných zakázek na mezinárodní úrovni. Otevření našich veřejných trhů eh, nesmí znamenat, že zapomeneme, jak složité je, nebo jak nemožné často je, aby evropské firmy získaly zakázky v třetích státech. To je neudržitelná nerovnováha. Proto bych rád vyzval Evropskou komisi a členské státy, aby tuto situaci napravili. Například v rámci přijímání takzvaného nástroje pro mezinárodní veřejné zakázky, eh, který je stále obětí vnitřních půtek v radě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní Pan Matius za EKR. Επομένω, το λόγο έχει για την ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών ο κύριο Σελίμοβιτ για δύο λεπτά. Za frakci ALDE má slovo pan Selimovič na dvě minuty. Thank you, Mr. President, and thank to... Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Coelho, děkuji za jeho výbornou práci. Potencialita veřejných zakázek je obrovská, 250 tisíc veřejných orgánů v Evropské unii, 14 ročního HDP, 2 miliardy eur v rámci zadávání veřejných zakázek, ale tento enormní potenciál není ještě plně využíván ze tří důvodů. Za prvé, protože členské státy velice pozdě implementovaly směrnici z roku 2014. S takovým spožděním, že komise musela iniciovat postup pro nedodržení povinností s některými z nich a podezírám je, že budou opět ve spoždění při implementaci i zadávání elektronického zadávání veřejných zakázek. Za druhé, veřejné orgány na státní, regionální a lokální úrovni nevyužívají strategicky zadávání veřejných zakázek, proto je třeba naléhat na ně, aby nehleděli na zadávání veřejných zakázek jako na administrativní zátěž, nýbrž jako na nástroj pro posilování inovace, pro vytváření nových pracovních příležitostí. A za třetí, poté, co praktiky, kteří se zaobírají zadáváním veřejných zakázek, potřebují školení a vzdělávání, kvalifikaci, proto by jednotlivé členské státy měly zorganizovat školení a otvírat rovněž příslušné kurzy na univerzitách v rámci legislativy pro zadávání veřejných zakázek. Proto vítám strategické návrhy komise a přeji všem, aby zažívali efektivní zadávání veřejných zakázek, aby se účinně vydávaly peníze daňových poplatníků. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A za zelené má slovo pan Šolte. Eh, Děkuji vám. Eh, dovolte, abych nejprve poblahopřál panu zpravodaji za jeho vynikající zpráva. Zprávu je to pravda. Veřejné zakázky mohou být výborným nástrojem pro dosažení cílů, které máme. A to byl také účel systému zadávání veřejných zakázek nejenom pro podporu ekonomiku, ale také pro zlepšení sociální, ekologické a zdravotní situace, jakož i situace boje proti demografickým změnám, zadávání veřejných zakázek má řadu pozitivních efektů, ale také některé negativní dopady. Evropská komise odhadla, že zhruba 2 miliardy korupce se právě ztrácí v oblasti zadávání veřejných zakázek. V některých oblastech se zadávání veřejných zakázek eh, stala spíše překážka než výhoda pro inovaci ekonomiky. Například co se týče dodávání potravin, potravin ve školách, potraviny v nemocnicích a tady bychom měli být obezřetní a měli bychom udělat krok dál. Chceme-li eh, zlepšit situaci dodávky eh, potravin pro tyto zranitelné skupiny, můžeme docílit dobrých výsledků, aby se neplýtvalo. Měli bychom zkrátit cestu od potravy na talíř a měli bychom přispět také k rozvoji většímu rozvoji venkovských oblastí a vytvářet nové pracovní příležitosti. To jsou všechno měřitelné dopady a ukazuje se, že pakliže eh, v zadávání veřejných zakázek se budeme soustředit pouze na výběr podle nejnižší ceny, ohrozí se zdraví a proto priorita musí být dána zdraví v takovém výběru. Proto v tomto balíčku bychom měli vážně uvažovat o té otázce, zda pro oblast potravin bychom neměli zvažovat eventuálně výjimku z právě z tohoto systému zadávání veřejných zakázek. Děkuji mnohokrát. Nyní další řečník. Máme tady trošku problém, eh, protože řečnický seznam není korektně uveden na obrazovce a já bych chtěl vyžádat příslušné pracovníky, aby tedy se postarali o nápravu. Pan Ferreira má teď slovo za GUE NGL. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, veřejné zakázky a jejich zadávání by mělo být nástrojem pro členské státy pro podporu produktivity, ekonomické aktivity, kvalitního zaměstnávání, zachování životního prostředí. Legislativní rámec Evropské unie teoreticky umožňuje dosažení těchto cílů, ale když se podíváme, jak to vypadá v realitě, je třeba zlepšit praxi v této oblasti. Eh, protože tady máme určité restrikce a legislativa byla vlastně dimenzována tak, aby veřejné zakázky mohly využívat právě velké nadnárodní společnici, ne, společnosti na jednotném trhu. To, co tady zaznívalo, mm, zatím není uspokojivě prosazován a aplikován systém zadávání veřejných zakázek. Je třeba zlepšit veřejné služby, které byly privatizovány díky evropské legislativě která podporuje spíše liberální přístup. Děkuji vám mnohokrát. Pan Schwab nebo Ferreira. Pane Švábe, vy už jste hovořil ve jménu frakce, takže já bych vás teď rád požádal, aby modrou kartu používali pouze kolegové, kteří zatím nehovořili, ale trváte-li na tom, tak se zeptám pana Ferreira, zda akceptuje vaši modrou kartu. Vy chcete bezpodmínečně položit otázku panu Ferreirovi? Ano, tak prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pan kolega Ferreira tady vyprávěl ten veselý příběh, že všechno prostě jenom ve prospěch nadnárodních společností. Tak se ho ptám, za prvé, eh, Přečetl jste si opravdu směrnici z roku 2014, přečetl jste si, co je tam pro malé a středně velké podniky a za druho, jaká výběrová kritéria chcete vybrat, není-li to hospodářská soutěž. Možná, že budete mít nějaké výborné nápady, které ještě neznám. Máte 30 vteřin na odpověď. Ano, drahý kolego, hovořil jsem o směrnici, já jsem si ji dobře přečetl, ale to všechno je jenom rétorika, slova, slova, slova o podpoře malých a středně velkých podniků, jak to slyšíme stále, ale ve skutečnosti všechno to je vrženo do volné soutěže v Evropské unii a toho využívají jenom velké společnosti. To jsou ty, které dominují trhu. A nezapomínejte, a to je velice důležité, že tato akce souvisí s tím, čemu dochází a sice privatizace služeb eh, v oblasti dodávek vody, energetiky a tak dále. Děkuji vám mnohokrát. A teď se dostáváme k dalšímu řečníkovi, prosím. Uh, Mr. President, Vážený pane předsedající, je třeba uh, se na veřejné zakázky uh, dívat jinak, aby peníze daňových poplatníků zůstaly na místě, vytvářely pracovní místa a investice. Eh, ta nová pravidla eh, znamená, že velké eh, podniky poluxují velké státní zakázky a vytlačují místní konkurenci. U nás v, v jižním Essexu obyvatele byli překvapeni, že v, najednou eh, firma, která udržuje eh, eh, plynárenský systém, má sídlo v Liverpoolu, jako by už nikdo místní tady nic takového nedělal. Pravidla a zadávání veřejných zakázek se tak se musí změnit, aby to zakázali. A Rada Brestu ukazuje. Ta na základě lokalismu prioritizuje kontrakty a tím pádem eh, peníze eh, zůstávají na místě. Eh, ukazuje se, že všechny peníze, které se dají malé, za každou libru, která se dá malé a střední firmě 63 pencí, zůstane na místě. Ještě před mm, tím, než to presně změnil na toto, tak to bylo jenom jedna libra z 20. Samozřejmě eh, je eh, dobré eh, zadávat veřejné zakázky otevřeně, ale je lepší mít mm, mm, mm, místní zakázky na údržbu a opravy. To je jasné, že nás čekají rozbouřené vody a my <clears throat> můžeme to ale udělat díky zakaz, eh, eh, mm, předávání zakaz, zadávání veřejných zakázek, takže peníze zůstanou eh, na místě. Máte tady modrou kartu od paní Grapíny, přijímáte ji? 30 vteřin, prosím. Mulțumesc, domnule președinte, stimate coleg. Děkuji vám, pane předsedající. Milý kolego, já souhlasím s tím, co říkáte, ale Nemyslíte, eh, že veřejné zakázky, eh, eh, které se zadávají velkým podnikům, že přitom se také používají triky, že se nejdřív dají nízké ceny a potom se to teprve zvýší? Pane Akere, máte slovo, abyste mohla zareagovat. A to je velice dobrá připomínka a přesně eh, jsme svědky eh, toho, že eh, cenová konkurence tlačí při nabídkách ceny dolů, ale zkušenost je, že když rozdáte ty peníze místním podnikům, tak ty peníze se znovu vynaloží na místě a lidé mají zaměstnání na místě a to nakonec eh, snižuje výdaje na úrovni místní zprávy, takže docela souhlasím, musí se pravidla změnit tak, aby ta peníze, eh, ty peníze zůstávaly co nejvíce na místě a pomáhala to místní ekonomice. Děkuji a eh, další řečníkem. Já zopakuji to, co už jsem říkal předtím. Ten elektronický systém teď neukazuje správné pořadí řečníků kvůli nějakému technickému problému, takže dokud to technici nedají dohromady, tak prosím nepřihlížíte eh, k pořadí na obrazovce. Takže dalším eh, řečníkem jménem eh, skupiny NFF je paní Troščínsky na minutu. Merci, monsieur le président. La transparence et le respect d'une certaine déontologie. Děkuji, pane předsedo. Tady se jedná o deontologii. Máme tady jasnou věc a sice že potřebujeme logickou podporu eh, eh, deontologii veřejným zakázkám, ale to tento text neodráží systematické otevírání trhů pro veřejné zakázky z třetích zemí eh, zatěžuje eh, vnitrostátní eh, ekonomiku, protože jednotlivé členské státy by měly sami rozhodovat o tom, komu tyto zakázky udělí a pro koho je otevřou protože musíme chránit naši zemi. Pro nás ekonomické, sociální a environmentální cíle jsou upřímné cíle, které nemůžeme instrumentalizovat pro vaše bezhraniční cíle. Je třeba využívat kapacitu a strategia. Máme vnitrostátní preference a proto budeme hlasovat proti tomuto textu. Děkuji vám. Eh, tím jsme ukončili eh, seznam eh, řečníků, který hovoří jménem politických frakcí a teď dostává slovo pan Šušněř. Tak já bych zareagoval k tomu, co se tady povídá o tom, jak veřejné zakázky je, jsou nějakým nádherným oceánem neskutečných možností, který se před námi otvírá. Ale ne, to je situace, kdy vydávají uh, úředníci uh, cizí peníze na cizí potřeby. Je to nejhorší způsob vydávání prostředků, protože když člověk vydává peníze svoje na své potřeby, tak je vydává efektivně. Když je to naopak, tak je to neefektivní a neúsporné. Takže je třeba především uh, stáhnout stát uh, ze všeho, uh, kde není naprosto nezbytný. Pokud uh, nebudeme mít tolik veřejných zakázek, tak eh, se nebudeme muset potýkat eh, s eh, nepoctivými úředníky, s <clears throat> neefektivou. Pokud budeme používat kritérium nejnižší ceny, tak to je objektivní. Může se vždycky zjistit, která cena byla nejnižší. Pokud tady budou nějaká sociální kritéria, tak se může ukázat, že kolega a úředníka nesplňuje, tedy splňuje ta kritéria nejlépe a vytváříme prostor pro korupci. Ani to, ani to není dobré. Teď je třeba eh, stáhnout především stát ze všeho, kde není nezbytný. Děkuji vám. A teď paní Nýbler, dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, milé kolegyně a kolegové. Já bych eh, ráda zareagovala na jednu věc ze skvělé eh, zprávy kolegy Koelia. Eh, kterou považuji za velice důležitou. A sice ve zprávě se konstatuje, že počet eh, zakázek s jednou nabídkou eh, v letech 2006 a 16 klesl, tedy stoupnul ze 14 na 29 Abych to řekl znovu, třetina všech veřejných zakázek najde jenom jednoho v uchazeče. Já si myslím, že to je alarmující. V čem to mm, je? Pamatujme na to, že pro mladé a střední podniky eh, je to příliš náročné se účastnit eh, nějaké veřejné zakázky. V naší eh, obci jsme teď stavili novou školu a měli jsme tam taky <clears throat> zakázku přes 5 milionů eur. A museli jsme udělat celou evropskou zakázku a já vám musím říci, že samozřejmě eh, my musíme vydělávat eh, evropskou zakázku, což je obrovská zátěž a potom se eh, přihlásí jeden nebo maximálně dva z regionu a člověk si říká, jestli je třeba s tím dělat evropskou zakázku. Co tím chci říci? Chci eh, zdůraznit, že při zadávání veřejných zakázek musíme také eh, přihlížet eh, k zájmům veřejných orgánů, tedy náklady, k nákladům na vypisování těch zakázek. A při příští revizi musíme ty, ta, ta pravidla také otevřít, pokud jde o ty pravé hodnoty. Eh, potřebujeme transparentnost, potřebujeme eh, eh, spravedlivou konkurenci při veřejných zakázkách a nelze, aby jedna třetina zakázek byla úplně na nic. Musíme se zamýšlet nad tím, čím to je. A já si myslím, že tady je třeba ještě něco korigovat, protože u Eh, stavby školy u nás v Bavorsku nemá eh, smysl eh, zvát firmy z Portugalska a v, nebo z Kypru. Takže prosím, zamýšlejte se nad tím při další revizi. Děkuji a teď dám a eh, slovo paní Rozi na dvě minuty. Děkuji, já bych ráda nejprve pode, eh, poděkovala s panu zpravodaji i novým zpravodajem. Už tady zazněla ta čísla. Význam zadávání veřejných zakázek 2 miliardy eura ročně, 14 HDP. Ehm, a je třeba, aby toto nešlo pouze ve za cílem maximalizace zisku. Podívejme se například na to, jak to používá ve využívání tzv. flexibility, abychom upřednostňovali také jiná kritéria než kritérium nejnižší ceny. Je třeba začlenit jiné faktory pro výběr, jako ekologické a sociální faktory. A to je velice významné. Proto veřejné zakázky mohou poté za zohlednění těchto cílů zahnout lépe svůj původní účel k rozvoji a podpoře trvalé udržitelné ekonomiky. Děkuji, pan Kelmel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo zadávání veřejných zakázek je skutečně velice citlivá činnost, kde musí stát ukazovat, že umí pečlivě nakládat s penězi daňových poplatníků. Musíme tady zohlednit více bodů. Za prvé, vše musí řádně probíhat. Za druhé je třeba zohlednit také úspornost, hospodárnost, aby to bylo dobře vyvážené, aby občané porozuměli tomu lépe, co stát dělá s jejich penězi. Proto musí panovat transparentnost. Proto je tak důležité, aby tyto postupy byly koncipovány takovým způsobem, aby každý občan mohl jejich krokům porozumět. Zároveň můžeme být úspěšní pouze v případě, budou-li tyto postupy fungovat co, s co nejmenší byrokratickou zátěží. Nemůžeme všechno odbít jednou rukou. Je třeba podívat se na efektivní provádění ve zadávání veřejných zakázek, ale není, eh, je třeba podívat se nejenom na pravidla, která tady máme, ale také na praxi, jak se to potom odráží. Proto musíme bezpodmínečně zvážit, zda bychom v jednotlivých oblastech neměli změnit prahové hodnoty tak, abychom nevytvářeli zbytečnou byrokracii. Děkuji mnohokrát. Pan Ekut má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, a především děkuji panu zpravodaji za tuto zprávu. Já myslím si, že eh, uznáváme, že v roce 2014 revize eh, veřejných zakázek eh, přinesla zásadní vylepšení že se už nekouká jenom na cenu, ale i na kvalitu. To je důležité vylepšení. Dokonce v Nizozemsku to vedlo k novým problémům a sice eh, s eh, péčí a s lokální péčí, eh, protože se to přeneslo na obecní úroveň. V praxi to vedlo k tomu, že v mnoha obcí, při, hm, obcích při nákupu péče se více řeší pravidla a zadávání veřejných zakázek a přišlo k tomu spousta byrokracie, aby se postarali o to, aby splněli pravidla z roku 2014 2014 a ta pravidla <clears throat> musí e, trápit komisi, zejména když chce e, lepší legislativu. E, pane, paní komisařko, dva moji kolegové se ptali Národního parlamentu i Evropské komise a vy už jste uznali ty problémy a já bych rád odpověď od vás na dvě otázky. Za prvé, jste připravená nabídnou členským státům větší eh, prostor k eh, tomu, aby nezamýšlené efekty eh, aby mm, této legislativy, aby jim mohly předcházet. A za druhé jste schopni posoudit, jaké má ta směrnice dopady na sociální služby? Děkuji. Mám dobrou zprávu, vážení kolegové. To, co vidíte na obrazovkách, už je správně. Tím pádem eh, další řečník by byl pan Precl, ale on tu není. Eh, nevím, co se to dnes děje, zdá se, že mnoho kolegů chybí a tak má slovo pan Zarianopoulos. Děkuji. Veřejné zakázky to je využívání veřejného kapitálu soukromými subjekty. Na evropské a mezinárodní úrovni hovoříme o monopolech. Je to jeden skandál za druhým. A proto evropská strategie pro mezinárodní otevření veřejných zakázek a nějaký protekcionismus ve smyslu e, upravování e, těch kritérií, to je jen v zájmu těchto velkých monopolů. V Řecku nastala taková tsunami, privatizují se letiště, přístavy, přívozy, doly, telekomy, voda, pláže, hory, vojenské eh, tábory, všelijaké bytové jednotky a tak dále. To všechno jde do rukou cizinců a to znamená, že veřejné bohatství Řecka bylo vládou Syrizy předáno nějakým necelým 100 eh, zahraničním firmám, přičemž naši lidé za to platili potem a krví a teď za to budou muset zaplatit ještě jednou. Eh, jediný způsob přitom, jak Oni sami se dokáží vyhrabat z dluhové pasti, když tento majetek bude veřejným majetkem. Dáme jej zpět našemu lidu. Děkuji. Pan Scheinfeld na dvě minuty. Děkuji, paní. Děkuji vám, pane předsedající. Bavíme se tady dnes o velice důležitém tématu, nejenom kvůli obrovskému eh, trhu práce, ale eh, také kvůli eh, obrovským prostředkům, o které tu jde. A proto nás musí rmoutit poměrně slabé tempo implementace legislativy z roku 2014. Rád bych poukázal na několik podstatných věcí souvisejících s veřejnými zakázkami. Za prvé, je tady naprostá nezbytnost posílení kritéria ceny ve prospěch Tady kritéria jakosti vůči eh, kritériu ceny. O tom se tady hovořilo, ale také eh, celý životní cyklus eh, toho výrobku nebo, zak, nebo služby. A nejenom na začátku, kdy děláme tu, to, to, to, to vypsání řízení. Dnes už je třeba také reflektovat rychlé změny v technologiích. Eh, často je třeba, aby eh, veřejné zakázky reagovaly na eh, změny v technologiích a také stimulovaly ty nové změny. A možná nejdůležitější je, že musíme zmenšit byrokracii veřejných zakázek a zvýšit jejich pružnost. Objednavatel, ale i dodavatel musí mít prostor pro reakci na proměnlivé podmínky výkonu nabídky. Podívejte se, eh, teď je obrovský eh, rozvoj eh, a na, na, na trhu práce, takže najednou rostou ceny práce, i ceny surovin, i polotovarů. Ale takže tady není žádná pružnost a prostě spousta dodavatelů kvůli tomu krachuje. Potom je třeba také eh, zvýšit metry eh, k eh, dostupu, pokud je o dostupnost na unijní, na trh s unijními zakázkami, pokud je o podíl malých a středních podniků a pokud je o přístup na trhy třetích zemí. Děkuji. Děkuji, paní Mici, na minutu. Micro, please. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva představuje strategii, kterou by členské státy měly zavést, aby zajistili vznik systému, v rámci kterého budou veřejné zakázky, že v rámci kterého půjdou veřejné zakázky ruku v ruce s technologiemi. Tím zajistíme takovou strategii veřejných zakázek, která bude přístupnější vůči našim občanům a vůči naší státní správě soukromým subjektům. Tato zpráva je velice důležitá, protože vytváří systém elektronických veřejných zakázek, což zvýší transparentnost. A kromě toho také vytvoříme e, platformu, která umožní, aby standardy Evropské unie e, byly lépe dodržovány. Implementace této věci je pak velice důležitá. Malta již implementovala evropské, evropskou legislativu ohledně veřejných zakázek ještě dřív, než to udělali jiné členské státy a proto bych ráda apelovala na ostatní členské státy, aby i oni jednali podle této směrnice v zájmu transparentnosti. Děkuji. Děkujeme vám. Pan Funtulis, jedna minuta. Děkuji. Veřejné zakázky, zejména v některých členských státech, jsou už dlouhou dobu takovou otevřenou ranou co do jejich napojení na korupci. Bohužel dochází také k případům, kdy Evropská unie nejednala tak, jak by byla měla. Musíme najít nová kritéria pro udělování veřejných zakázek. Je potřeba pamatovat na transparentnost, účinnost, menší objem byrokracie a veřejný zájem ale myslím si, že ty finančně nejvýhodnější nabídky by měly stále hrát hlavní roli, pakliže budou spojeny s náležitými kritérii. Neměli bychom porušovat národní suverenitu v této oblasti, protože členské státy by měly mít konečné slovo v této věci ale nad veřejnými zakázkami musíme tak nějak držet ochranou ruku, aby nedocházelo ke korupci, tak jak tomu bylo v mnoha členských státech. S korupcí musíme bojovat. Nesmíme už dále umožňovat, aby si někteří namastili kapsy na úkor ostatních. Děkuji. Paní Grapíny má minutu. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, milí kolegové, pane předsedo, je samozřejmě velice dobře, že máme zprávu z vlastní iniciativy na toto téma. Tento legislativní balíček budeme muset ještě jednou analyzovat. V roce 2014 byla pozměněna směrnice e, související s touto otázkou. Já jsem tam nesouhlasila s některými body. Směrnice z roku 2014 je příliš obecná a nejasná. Musíme si uvědomit, že v členských státech máme velice rozdílné situace co do národních předpisů. A kromě toho máme ještě větší problémy, e, které nevím, paní komisařko, jak se nám podaří vyřešit. Například ty lhůty, které musíte dodržet, abyste se mohli účastnit toho výběrového řízení. Ty lhuty jsou moc dlouhé a nemáme vlastně ani jasnou definici toho, kdo se smí přihlásit a kdo ne. Je to často orientováno na ty, kteří mohou dosáhnout určitého výsledku a tak dále. A potom tady máme to kritérium nejnižší ceny. Jak se řeklo, jak tady zaznělo, tak 60% zakázek se tímto vůbec neřídí, A nebo lékařský výzkum. To by měla být eh, oblast, která bude zcela vyloučena. Děkuji vám mnohokrát. Tím eh, jsme vyčerpali zapsané řečníky a dostáváme se k proceduře Catch the Eye. Přijmeme sedm žádostí o slovo, vyhovíme všem. Pan Dorfman jako první na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem byl zpravodajem pro stanovisko Envy a já jsem ale vlastně tu zprávu celou zpracoval a především jsem se soustředil na obstarávání potravin v rámci zadávání veřejných zakázek, například dodávání potravin do škol, mateřských školek a nemocnic. Domnívám se, že zejména tady zákazníci a především také rodiče žáků, ku příkladu, upřednostňují lokální potraviny a je absurdní, když veřejné orgány je potom nutí aby eh, se kupovaly produkty, které se dovážejí zdaleka. Já mám chápání pro fungování jednotného trhu, podporu jednotný trh, ale domnívám se, že zejména v těchto případech musíme nechat panovat rozum. A eh, musíme víc vstříc zákazníkům a uživatelům v těch menzách a školních jídelnách, aby měli možnost jíst lokální potraviny. A proto si myslím, že při lokálním zadávání veřejných zakázek je třeba Eh, udělat výjimku, aby měli zadavatelé také šanci nakupovat místní potraviny. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Pan Palma na minutu. Parakalo to kino a prosím pěkně, obecenstvo v galeriích eh, nemá právo tleskat. tleskat, můžete poslouchat, můžete si něco myslet, ale laskavě netleskejte. Pan Palmer. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s většinou z toho, co zaznělo v dnešní dopolední debatě ohledně eh, procesu veřejných zakázek a jeho většího zpřístupnění vůči malým středním podnikům a charitám a místním organizacím. Ale chtěl bych zdůraznit jedno konkrétní téma, a to je eh, skandál moderního otroctví. Případy moderního otroctví jsou stále častější napříč celou EU Například e, i u nás doma nějakých 136 tisíc lidí, podle odhadů, jsou obětí moderního otroctví. To jsou data za rok 2017. Bylo by skandálem, kdyby moderní otroctví bylo podporováno výdaji z veřejných peněz na veřejných zakázkách v rámci dodavatelských řetězců firm, které vyhrávají veřejné zakázky. Takže já podporuji a doufám, že i celý parlament podpoří kroky proti modernímu otroctví v, ve veřejných zakázkách. Ehm, jeden příklad je eh, charta eh, výrobních družstev eh, proti modernímu otroctví, které podepisují firmy napříč celou Británii. Pakliže eh, se týká moderního otroctví, to nesmíme připouštět za žádných okolností. Děkuji. Pan Matthews má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova na toto důležité téma. Co se týká veřejných zakázek, je nejpohodlnější to, co je velké. Velké firmy, velké kontrakty, to um, mají rádi v celé řadě zemí, ale co je malé, to je hezké. Malé firmy jsou účinnější, efektivnější a často i levnější než jejich velcí konkurentní. Bohužel však malé firmy jsou velice často vyloučeny z účasti ve veřejných zakázkách a já s velkou radostí podpořím tuto zprávu, která se snaží tento problém řešit. Ale musíme jít ještě dál v mém regionu malé firmy často trpí spožděnými eh, platbami, velkou byrokracií a celou řadou byrokratických překážek, eh, které musí překonat, aby tu zakázku vůbec dostali a aby jim pak, po té co odvedou práci, někdo také zaplatil. Co je malé, to je hezké. Malé firmy nabízejí vládám eh, dobré podmínky, nabízejí dobré podmínky i místním pracovníkům a my je v tom musíme podporovat. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Pan Epitideos, minuta. Děkuji. pane předsedo. Každá členská, každý členský stát dává zakázky e, jiným firmám, domácím, zahraničním. Tyhle veřejné zakázky e, hrají velice důležitou rolu, e, roli v podpoře ekonomiky, protože jsou zejména v oblastech strategické důležitosti těžký eh, průmysl, eh, eh, veřejné stavby, telekomunikace a tak dále. Takže vláda těmi zakázkami realizuje svoji, politickou, svoji ekonomickou politiku. Pokud nedá všechny zdroje cizincům jako řecká vláda, ale každopádně, pokud tohle má být úspěšné, tak je podstatné, abychom měli také přístup na trhy třetích zemí. Kvůli protekcionismu <clears throat> třetí země vytvořily překážky a, a znesnadili evropským firmám podávat eh, nabídky. Pokud chceme, mm, mm, aby tady byla vyrovnaná a konkurence vyvážena, a tak evropské země musí využívat stavajících pravidel eh, po eh, revizi legislativního rámce. Děkuji vám, pane předsedající, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. Veřejné zakázky a, a právo je regulující jsou nesmírně důležité u součástí řádného fungování nejenom dané země, ale e, i uvnitř e, jednotlivých úřadů regionálních i lokálních. E, proto jsem rád, že komise se pustila do iniciativy strategie opřené o šesti jasně formulovaných priorit. Procedury související s veřejnými zakázkami musí být především transparentní a pochopitelné neuvěřitelné a proto eh, eh, podporuji eh, jejich maximální zjednodušování. Velký potenciál v tomto směru je v využívání nových technologií. Tím se vytvoření tzv. elektronické zakázky, které jsou celkově realizované online. Chtěl bych zdůraznit, že je důležité, aby kritéria byla, ohodnocení zakázek byly, byla obohacena o jiné věci než cenu hodnocející eh, instituce musí eh, eh, přihlížet k vyváženosti projektu a k jeho kvalitě. Děkuji vám a nyní pan Marias minutu. Děkuji vám, pane předsedo. 250 ehm, tisíc veřejných orgánů ehm, přidělili zakázky na zboží a služby a díla. Ehm, Hovoříme tady o miliardách eur. Je to velká část HDP, je to spousta peněz daňových poplatníků, jak jistě chápete. A bylo nebo ukázalo se, že je tady celá řada skandálů. Veřejné zakázky mohou podporovat hospodářský růst, pomáhat tvorbě nových pracovních míst, mohou také přispět k a prosazování strategií eh, zohledňovat ekologická a sociální kritéria, ale malé a střední podniky dostávají jenom 45% těchto zakázek a 55% je eh, přidáno na základě eh, nejnižší ceny a to neznamená, že vždycky dostanete zaručenou efektivní, efektivní implementaci podívejte se, eh, společně s TTIP byla otvor, byl eh, otevřen trh, jiné země si nechávají své trhy hermeticky uzavřené. My se musíme pokusit eh, vydávat národní preference, místní preference, abychom podpořili efektivitu evropských firm. Děkuji, pan Zdrojevsky. A ten bude naším řečníkem jako poslední. Eh, upřímně řečeno, eh, jsem eh, příslu, příznivcem omezení objemu prostředků vydávaných veřejnými orgány ve veřejných zakázkách, ale ještě více jsem příznivcem zavedení Eh, v eh, ekonomické aktivity eh, v veřejných orgánů, zejména samozpráv. Tohle se tak trochu vymyká spod kontroly jednotlivých institucí a je třeba to speciálně sledovat. Chtěl bych poukázat na dvě věci. Rád bych mm, pochvál kolega, kolegu Carlose Coelia. Myslím, že vykonal dobrou práci. Jsou tady dvě věci, které rozhodnutí rozhodují o kvalitě eh, za eh, veřejných zakázek. Za prvé je to legislativa a za druhé je to přesnost eh, zadání té zakázky. Často, když sleduju různé zakázky, zejména ten druhý prvek, často nechává velký prostor k zlepšení a na to chci poukázat. Děkuji a tím se dostáváme ke eh, konci eh, rozpravy za poslance. A teď komisařka Běňkovská. I z této debaty eh, je zřejmé, jak důležité toto téma je. A ještě jednou bych chtěla zopakovat, že my jsme se rozhodli ten balíček přijmout proto, ne, že máme špatnou legislativu. Ta legislativa je nová, mladá, ale myslíme, že dobrá. Špatná je implementace. Ta legislativa, eh, hm, jak říkáte, eh, říkáte, není tam flexibilita, ale je tam velká, a velká flexibilita, velký eh, manevrovací prostor. Samozřejmě zákon je třeba dodržovat, ale je tady velký manevrovací prostor například pro sociální služby. Je tady možnost vyloučení přes ten lehký režim až po integraci všech těch sociálních kritérií takže u tohohle konkrétního tématu eh, připravujeme určité eh, obecné zásady pro sociální veřejné zakázky, aby chom pomohli členským státům. Také eh, je nám jasné, že digitalizace veřejných zakázek je nesmírně důležité. Na jednu stranu mm, zásadně zlepší transparentnost, například u opožených plateb, a na druhou stranu určitě eh, zvýší, a vidíme ve většinských státech, kde eh, byly zavedeny veřejné zakázky, eh, že se to stalo, zvýší to účast malých a středních podniků v procesu. Ale máme jenom několik malých členských, členských států, které zavedly takovou možnost, ale komise určitě je pro komplexní cyklus elektronických, elektronizace zakázek. Místní úroveň. O tom jste hodně hovořili. Já s, mám, já s tím mám hodně zkušeností a chápu to. Tohle není evropská legislativa. Evropská legislativa není eh, eh, v, eh, tě, tou velkou zátěží, ale je to to vyšperkovávání během transpozičního procesu. To je závažný problém všude v Evropě. A proto jsme se rozhodli, a myslíme si, že teď není třeba se zamýšlet vůbec nad změnou legislativy, ale to eh, partnerství chceme, chceme vytvořit, ta eh, výměna názoru, ty, um, ta obecná, eh, ty obecné zásady, to si myslíme, že je dobré, protože často lidé nemají dost velké dovednosti, neví, jak to dělat, tak radši nic nedělají. Nic tímto směrem. Potom také opožděná transpozice směrnice. To je ten největší statistický deficit, který máme. Například v Německu, protože tam jsou velice opoždění, takže tam vlastně ani nemáme statistiky eh, o tom, jak to funguje v terénu. Od eh, toho přijetí jsme eh, přijali ex ante nástroj pro velké investiční projekty. To už začalo velice konkrétně napomáhat veřejným zadavatelům mm, a vyhnout se velkým problémům s velkými eh, částkami za infrastrukturu. A potom eh, jsme vydali eh, pokyny k profesionalizaci, potom jsme také vydali další dokumenty, ty příští budou o sociální veřejný, sociálních veřejných zakázkách. Takže já jsem velice na tu debatu s vámi udržet, ale myslím si, že to téma za to opravdu stojí. Děkuji. Já vám též děkuji. Tím eh, jsme ukončili eh, rozpravu, respektive eh, rozpravu ukončí pan Coelho. Agradecer à comissária Biankowski as referências que fez e aquilo que disse. Děkuji vám a děkuji paní komisařce za její slova. Rád bych ještě zdůraznil jeden bod, který tady již zazněl. My tady čelíme jasné realitě, kdy Evropa pracovala dobře. My jsme vypracovali dobrý legislativní rámec, ovšem problémem bylo spožděné implementování členskými státy. A tady je potřeba, aby členské státy začali jednat a nespochybňovali to, co bylo učiněno na evropské úrovni. Chci poděkovat všem kolegům za spolupráci a chci zdůraznit tři body. Myslím, že tady panuje konsensus, co se týče mm, podpory této iniciativě, aby se zlepšila transparentnost, účinnost, abychom využívali nástrojů, které nám umožní podpořit inovaci mm, oběhové hospodářství a začlenování sociální. Je třeba tedy zohlednit i ekologické a sociální aspekty, v tom se shodneme. Eh, druhý bod je podpora malých a středně velkých podniků. Obava o ně zazněla z několika příspěvků. My chceme povzbuzovat digitalizaci, protože to znamená jednak zjednodušení procesu, ale také větší zabezpečení transparentnosti. A ta největší obava všech, aby se správně vydávaly eh, peníze daňových poplatníků. K tomu by také přispěly iniciativy v této zprávě a doufám, že bude odhlasována. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda, ukončuji rozpravu k tomuto bodu, hlasovat se bude ještě dnes. Dalším bodem na našem pořadu jednání jsou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. A bodem prvním je omezování svobody sdělovacích prostředků prvků v Bělorusku, zejména případ Charty 97. Dovolte, abych nyní na minutu udělil slovo panu Tanokovi, eh, který se, je spoluautorem. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl pro uvolnění eh, opatření proti určitým běloruským funkcionářům, abychom tu zemi vyvedli z izolace, ale anektace Krymu Ruskem a ruská ofenzíva na východě Ukrajiny mm, v nás vyvolává takový dojem, že Lukašenko, běloruský prezident, tak nějak by asi mohl byl přivítat eh, vstřícnější vztahy s EU jako protiváhu či Rusku. Možná, že to ale neudělal, protože měl pocit, že by pak šel stejnou cestou jako pan Janukovič. Eh, takovéto naděje možná vyvolávaly snahy po větší svobodě v Bělorusku a otevření této země západu. Ale jak vidíme na případu webu Charta 97, eh, je vidět evidentně, že takové domněnky byly falešné. Jak naše usnesení dnes jasně říká, je policií cíleno na novináře, probíhá zastrašování, výhrušky smrtí eh, šéf redaktorce Natalie Radiné. To je jeden příklad za všechny. Naděje, že pan Lukašenko změní eh, směr ubírání země, byly tedy asi předčasné. Přežití organizací, jako je Charta 97, je zásadní pro jednohodné demokratickou budoucnost Běloruska. Děkuji vám. Děkujeme vám mnohokrát. Jako další má slovo pan Austrevičus na jednu minutu, on je také autorem. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, hovoříme o usnesení na téma Bělorusko. Hovoříme vlastně ale o svobodě médií, respektive o jejím nedostatku. Hovoříme o trvalém pronásledování lidí v Bělorusku. Cílí se i na internet. Všichni, kteří budou zadávat komentáře online, tak se budou muset zaregistrovat a jejich data půjdou do KGB. Eh, KGB, jak všichni dobře víme, má jen velice omezenou fantazii. Já bych proto rád velice jasně řekl, že zaprvé nestačí, že budeme vyjadřovat naši podporu slovy pro Chartu 97. Komise a ESVČ musí zajistit, že blokace tohoto webu bude zrušena. Ten web potřebuje konkrétní finanční pomoc, která bude nutně muset přijít z EU. Za další, politické monstrum Lukašenko vytváří jaderné monstrum, elektrárnu v Astrevěc, což bude podkopávat základní svobody jak všeho lidu Běloruska, tak ale i evropských občanů, protože to porušuje jejich bezpečnost. Podpora EU musí být založena na jasné kondicialitě, nesmí se jenom snažit zalíbit někomu. E, musíme přestat s tou naivní politikou. E, konec konců Minsk, Minsk se už ani nezna, ne, ne neobtěžuje tím, že by předstíral, že chce něco změnit. Musíme začít změnit priority e, v této naší diskusi. Děkuji, teď má slovo na minutu a půl pan Rope. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, milí kolegové, Bělorusko je v dnešní době v podstatě příkladem, který nám jasně ukazuje, že omezování svobody médií a porušování lidských práv může ohrožovat bezpečnost celé země, celého regionu, celého kontinentu. Bělorusko přežilo jednu z největších jaderných katastrof v dějinách a teď se samo pouští na cestu jaderného dobrodružství, které ale může vést k daleko větším škodám, než jaké měl Černobyl. Bělorusko omezuje svou společnost, omezuje nezávislá média, například Chartu 97. A zároveň umožňuje Putinovu režimu, aby u nich postavilo takovéto jaderné monstrum přímo na hranici EU. Dokonce i Sovětský svaz plány na konstrukci takovýchto jaderných monster pozastavil po černobylské jaderné nehodě. Mně se voliči neustále ptají, co dělá EU, aby zajistila jadernou bezpečnost v celé Unii? A já se chci naopak zeptat komise, jak zajistíme, že zátěžové zkoušky v jaderné elektrárně v Ostrovicu proběhnou? Jak tam implementujeme všechny požadavky EU? protože miliony eh, z daňových peněz EU jdou právě do Běloruska. Nemyslíte si třeba, že se používají právě na stavbu této jaderné elektrárny a na omezování svobody médií? Děkuji. Paní Moody má dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Eh, svobodný a nezávislý tisk je eh, základní evropskou hodnotou a musí být eh, nedílnou součástí vztahu EU s Běloruskem. Charta 97 ukazuje jasný příklad eh, toho, kde jsou naše hodnoty podkopávány. Jejich spravodajská stránka byla v Bělorusku zablokována a, a nedávno i v Rusku a to eh, při pokusu potlačit veřejnou debatu. Další webové stránky a sociální média jsou také eh, sledovány a zabraňuje se anonymita, aby eh, se zabránilo svobodnému projevu. To poukazuje <clears throat> na znepokojivý eh, trend širšího ohrožení mm, občanské společnosti už tak v utlačovatelském prostředí. Bělorusko také ohrožuje svobodu schromažďování. Podívejme se na případ nezávislých odborů. V roce 2016 Evropská unie odvolala většinu sankcí proti eh, běloruským úředníkům a eh, firmám a doufala, že lepší vztahy povedou k eh, lepším základním svobodám. Nyní je jasné, že toto nefunguje. Případ Chaty 97 a v mm, nedávný případ odborářů na toto jasně ukazují. Teď je třeba jednat. ESVČ eh, musí eh, dostat peníze eh, k organizacím, jako je Balsa TV a nebo Charta 97. Tato, tyto peníze musí být posílány přímo a rychle. Podpora EU pro Bělorusko musí být podmíněná a musí být důsledky za nesplnění příslušných podmínek obtěžování, eh, vyhrušky smrti a zavírání eh, novinářů, eh, ochránců lidských práv, odborářů a dalších jsou určitě ty, ta porušování pravidel, která by měla stát Bělorusko finanční podporu Evropské unie. Děkuji, teď pan Urban Krespo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Čelíme opětovně dvojí tváři či dvojímu měření tohoto parlamentu. Usnesení adekvátně upozorňuje na represe v Bělorusku a že to by mělo být překážkou k užšímu vztahu a k velké spolupráci s Běloruskem. Ovšem mezi rokem 2014 až 2016 systém finanční pomoci Bělorusku, eh, což byl nás v rámci nástrojů sousedů, bylo 91,6 milionů eur. Dohoda se koncentruje zejména na lidskou mobilitu a hledá externalizaci kontroly pohraniční, aby se zredukovaly migrační toky, zejména pro budování přijímacích center pro migranty. To znamená, na jedné straně my tady uznáváme, že se porušují lidská práva v Bělorusku, ale zavíráme oči a dokonce platíme a platíme hodně peněz pro to, aby tento stát, o kterém tvrdíme, že porušuje lidská práce, eh, staví více policejních jednotek na hranicích. No to je opravdu koherentní, dámy a pánové. Kromě toho, osoby, které hledají ochr- mezinárodní ochranu a které jsou ohroženy pro následování, nedostávají pomoc. Bělorusko je dalším příkladem pro to, jak se všechno dělá jenom proto, aby se snížily migrační toky do Evropské unie. To je tedy alarmující e, a řada politických skupin e, nechtěli upozornit na tuto okolnost v usnesení. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Nyní má slovo pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Svobodná média a nezávislí novináři. To jsou úhlavní Lukašenkovi nepřátelé. Novináři nezávislých médií jsou cílem neutuchajícího procesu zastrašování. Informační webový portál Charta 97 je už skoro rok blokován

Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce za EPP. Má na minutu slovo pan Zdrojevský. Jako předseda eh, v delegace pro eh, styky s Běloruskem eh, musím dbát na ucelenost tohoto stanoviska, proto se nebudu vracet k tomu, co říkali kolegové Štětina, Tanok nebo Auštevicius. Ale dodám jednu velice podstatnou věc související s kulturou. Bez pochybu Bělorusko by mohlo být hrdé na své umělce, na svoji tvořivost, na lidovou kulturu a mají tam také Eh, laureátku eh, Nobelovy ceny za literaturu. Ale eh, šikanované je tam divadlo. Chtěl bych říct něco o svobodném běloruském divadle, který, které je šikanováno různými způsobem. Šikanováni jsou umělci, <clears throat> i eh, v organizátoři, i eh, veřejnost. Eh, hm, tohle chci, chci doplnit, aby ta zpráva se nezaměřovala jenom na Belsat a Chartu 97, ale i na chartisty a umělce. Děkuji a teď za socialisty a demokraty paní Julie Ward na minutu. Evropská unie musí jednat v souvislosti s Běloruskem pasivity Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost teď osměl mm, Lukašenkovou vládu. Situace v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o svobodu tisku, se zhoršuje a to rychle. A zacházení s politickými vězni je děsivé v zemi, kde trest smrti e, e, zůstává hanebnou možností Eh, případ Michala eh, Zamšušného, eh, ochránce lidských práv, je mimořádně děsivý, je v samovazbě od posledního července, posledního týdne července. A dámy a pánové, to se děje v Evropě. Dimitri Poprik, novinář zatčený v srpnu, uvedl, že v vazbě musel podepsat dohodu o spolupráci s KGB. Na <clears throat> případ karty 97 tak jak už byl popsán, je e, velice alarmující. A já jsem e, kontaktoval tuto organizaci a ta se e, cítí zcela zrazena EU. Proto vyzývám komisařku, komisaře Hána a vysokou představitelku, aby přijali kroky a požadovali zlepšení v oblasti lidských práv v Bělorusku. Děkuji. Děkuji a nyní dostává slovo za evropské konzervativce a reformisty pan Jurek. Pane předsedající, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Bělorusko to je nám blízká země, země, která hranicí, hraničí se třemi, to znamená více než desetinou členských států Evropské unie. Tato země teď bojuje o svoji paměť. V Kuropatech pod Minskem bylo podle odhadu polsko-britského historika Normana Davise zabito přes čtvrt milionu lidí. Eh, naštěstí se začíná věnovat mu eh, pozornost, ale teď hrozí eh, desakralizace. Arcibiskup to Kondruševič z Minska řekl, že paměť obětí Kuropat <clears throat> je, může být Eh, takovým, eh, takovou zkouškou svědomí eh, národa, i když tam není mnoho křížů, protože je tam spousta ne, lidí, obětí je neznámých. Prosím, neodsvěcujte toto, toto místo. Tahle tragédie nás musí všechny spojovat. Je čas odsoudit všechny zločiny komunismu. Děkuji. Jménem ALDE má slovo pan Selimovič na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Situace tisku v Bělorusku se nadále zhoršuje. Bělorusko je teď na 155. místě se 180 na indexu svobody médií na světě. Obtěžování, zastrašování, hrozby jsou součástí každodenního života nezávislého tisku v Bělorusku. Na začátku srpna 2018 běloruské orgány provedly razie v redakcích ne- nezávislých eh, médií Belapán a dalších. Zároveň eh, zpřísnili kontrolu nad svobodnými médií tím, že nutí všechny, aby se zaregistrovali, než něco zveřejní. To je daleko nad rámec eh, čehokoliv, co bychom si my tady dokázali představit. Proto eh, běloruské orgány musí eh, skoncovat s potlačováním Charty 97 a dalších nezávislých médií. Žádám tuto sněmovnu, aby i nadále podporovala nevládní organizace v Bělorusku. Dlužíme to běloruským občanům. Musíme hájit jejich svobodu vyjadřování. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Na jednu minutu má jménem GUE NGL slovo paní Verža. A pardon, paní Verža, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Eh, Bělorusko je poslední diktatorou v Evropě, poslední země, která ještě není členem Rady Evropy. Žádné volby nebyly provedeny v souladu s mezinárodními standardy. Lukašenko byl v roce 2015 opětovně zvolen eh, více než 90% hlasů. Mm, a podívejme se na otlačování, jehož příkladem je případ Cartery eh, 97. A přitom tady dochází k jednání o liberalizaci víc. Proč? Je to e, naivita, ale možná snad také proto, že Bělorusko je četníkem Evropské unie. 96 milionů z evropských peněz šlo na zavření hranic stovky osobek čečenského, ale i jiného původu, dokonce Syřenů, byly blokovány na běloruských hranicích. Polsko odmítlo přeskoumávat žádosti o azyl a posílalo žadatele zpět do Ruska. Polsko daleko benevolentně spolupracuje s ukrajinskými celníky, ale odmítá se prokazovat jakoukoliv evropskou solidaritou. Zavírají se oči nad tím, co se děje na hranici polsko-běloruské. To je koherentnost

Děkuji, teď pan Demesmák na minutu. Zastrašování, zatýkání a cenzura a to Bělorusku <clears throat> dává o studné 155. místo na světové indexu eh, svobody tisku. Jako poslední diktátor v Evropě Lukašenko eh, je pořád pevně v sedle po 24 eh, letech a netrpí žádnou kritickou žurnalistiku. A proto poté, když vypukly hromadné protesty mírové v únoru 2017, tak následně bylo 700 lidí pozavíráno a mezi nimi 100 novináři. Eh, eh, Uvědomíme si, že Lukašenka eh, nezajímají reformy. Přiblížení, které chce k západu, je dané jeho chamtivostí po více penězích, moci a uznání. Akorát chce třešničky na dortu. Lukašenko rozumí a akorát jí jednoduchým vzkazům. Pokud mm, nebude svoboda tisku, nemůže být žádné přiblížení. Děkuji mnohokrát. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků a postupujeme ke každý AI. Máme tady čtyři žádosti. Všichni čtyři mohou dostat slovo. Nejprve má slovo pan Faria na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Ve svém příspěvku chci upozornit na to, že bohužel to, co jsem tady říkal před lety, platí více, ještě více než v loňském roce. Novináři, obhájci lidských práv, Charta 97, to všechno jsou útoky na svobodu tisku a stalo se to prostě modem operandy diktátorského režimu, který nesnese pražádnou kritiku. Je to jediná evropská země, Bělorusko, eh, která stále ještě aplikuje trest smrti a která buduje jaderné elektrárny. A proto vše je třeba, abychom podmínili pomoc Evropské unii respektováním lidských práv v Bělorusku. A naše shromáždění, které ocenilo běloruské novináře,

Cituji, pokud eh, máme být hřebíky v eh, rakve, v rakvi eh, tyrana, tak já bych se rád stal jedním z nich. To jsou slova ukrajinského režiséra Olega Sencova uvězněného na Sibiři, ale plně to platí také pro eh, Chartu 97 a její eh, novináře a další nezávislé novináře v Bělorusko. Oni se stali eh, nepohodlnými hřebíky pro politický establishment. Evropská unie udělala první známku dobré vůle vůči Bělorusku v roce 2016. Teď je třeba i pevně připomenout běloruským úřadům, že mají naplnit svůj slib a dělat něco s lidskými právy. Jedna eh, známka pozitivního eh, vývoje z běloruské strany by bylo eh, odblokovat chartu 97 a zastrašování nezávislých médií a žurnalistů mm, opustit vymyšlená obvinění a odblokovat nezávislá média to eh, je eh, součástí mezinárodních eh, instrumentů, které Bělorusko přijalo a nenaplňuje je. Děkuji bardzo. Jako ostatní... Děkuji. A jako poslední bude hovořit pan Geis. Děkuji. Pane předsedo, jak všichni víme, Bělorusko je diktatura 21. století, jediná v Evropě. Víme, že tady dochází k utisku občanů, kteří se snaží bojovat za svobodu a za lidská práva, ale stejně tak tady existuje ohrožování sdělovacích prostředků, která chtějí svobodně informovat o tom, co se děje v této evropské zemi. Je určitý refren, pane předsedo, který říká, eh, ty, které stvoří Bůh, kolem těch se seskupují. Ale podívejme se, Nikaš, Lukašenko je velkým přítelem diktátorů v Latinské Americe, ve Venezuele, s Madurem, kde také dochází k útokům na novinářů a je, jsou blokovány weby stejně tak jako Karta 97. Závažnost těchto činů musí vést k sankcím diktátora v Bělorusku. Děkuji vám, pane předsedo. Já mnohokrát děkuji a, a závěrem za komis, eh, komisi paní komisařka Běňkovská. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vztahy EU-Bělorusko jsou i nadále řízeny politikou eh, kritické angažovanosti ze strany EU. I nadále jsme velice pozorní vůči lidskoprávní situaci v Bělorusku a zároveň jsme přesvědčeni, že pokrok v celé řadě oblastí může být lepší, pakliže ho bude dosaženo posílenou spoluprací. V tomto kontextu se vztahy EU-Bělorusko za poslední dva tři roky hodně posunuly. Bělorusko se účastní programu v rámci východního partnerství, a byly znovu spuštěny sektorální dialogy EU-Bělorusko a v říjnu 2016 byl zahájen eh, dialog o mobilitě. Probíhají výměné pobyty mladých lidí eh, v rámci programu jako Erasmus Plus Horizon 2020 a Bělorusko přistoupilo také k boloňskému procesu. Jsme velice blízko finalizaci společných partnerských priorit, což bude první dokument svého druhu mezi EU a Běloruskem. Bude to důležitý stavební kámen v našich vztazích, kde stanovíme strategický rámec pro naši spolupráci v příštích letech. A samozřejmě tam zmiňujeme také otázky lidských práv a ochrany svobody médií. V nedávné době jsme zaznamenali vyšší ochotu běloruských orgánů konstruktivně spolupracovat s EU na téma lidskoprávního dialogu, včetně mimo jiné během naší poslední schůze 17. července v Minsku. Naše podpora angažovanosti eh, občanské společnosti bude i nadále základní součástí naší politiky. Extenzivní agenda tohoto dialogu pokrývala také otázky mm, mm, nezávislých novinářů, a samozřejmě také otázku nedostatku legislativy pro tuto oblast. Nicméně mm, tato vyšší ochota pro debatu bohužel zatím nevedla k měřitelnému legislativnímu zlepšení lidskoprávní situace zejména v oblasti svobody médií. V reakci na nový návrh zákona o médiích chce EU využít lidskoprávní dialog k tomu, aby zopakovala význam svobody projevu a význam nezávislosti médií. Žádáme neomezený přístup k internetu. Velice dobře si uvědomujeme, že několik nezávislých mediálních organizací tvrdě pracuje na tom, aby dosáhly smysluplných výsledků v propagaci kritického myšlení a demokratických hodnot a jejich práce si velmi vážíme. Na nejvyšší úrovni, nejvyšší politické úrovni v EU tlačíme na běloruské orgány v tom smyslu, že represivní kroky proti nezávislým médiím, včetně Charty 97, jsou v rozporu s mezinárodními závazky, které Bělorusko samo, ke kterým se Bělorusko samo zavázalo. Žádáme o bezodkladné zavedení moratoria na trest smrti a posílení nezávislosti soudu. Tím, jak budeme dále sledovat naše politické cíle kritického angažma, budeme i nadále velice pečlivě sledovat vývoj v Bělorusku, co se týká základních svobod. Evropská unie je připravena Bělorusku pomáhat při plnění jeho závazků v oblasti demokratizace a plného respektování lidských práv. A kromě toho bude EU i nadále poskytovat finanční podporu pro občanskou společnost prostřednictvím relevantních evropských programů a iniciativ. Kroky podniknuté Běloruskem za účelem respektování základních svobod právního státu a lidských práv to bude i nadále zásadní pro utváření politiky EU vůči Bělorusku. Dovolte mi k tomu doplnit ještě pár vět na eh, téma lidských práv, eh, protože zde je podstatná třeba jaderná bezpečnost. To je naším společným zájmem. EU tlačí na Bělorusko, aby zajistilo plnou transparentnost stavebního procesu jaderné elektrárny v Ostrověcu a financujeme také experty, kteří pomáhají běloruské straně, pomáhají eh, i v oblasti regulace na toto téma. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Obdržel jsem šest návrhů usnesení eh, k uzavření této debaty a končím eh, toto rozpravu a hlasovat budeme dnes. Děkuji vám a Tématem další eh, debaty je Spojené arabské emiráty, zejména situace obránce lidských práv Ahmada Mansura. Jako první si vezme hlas eh, paní eh, Loch Biller na minutu a půl. Prosím. Kač, to kačný aj tak, ale... Eh. Pane předsedo, já jsem chtěla jenom upozornit na to, že na tabuli je teď úplně jiný seznam řečníků. Pan předseda neslyšel. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem vás chtěla upozornit na to, Dobře, teď už to bylo opraveno. Eh, chtěla jsem upozornit na to, že byl špatný nápis na tabuli. Takže ve Spojených Arabských Emirátech se porušují základní lidská práva. Kritici jsou zatýkáni a odsuzováni. Podle eh, Amnesty International jsou drženi za podmínek, které jsou srovnávány smuč, srovnatelné s mučením. V květnu byl eh, odsouzen prominentní obhájce lidských práv Ahma Macur na k deseti letům odnětí svobody a Přitom se mu vyčítají takové trestné činy, které nejsou nic jiného než svobodným vyjádřením názoru. Ahmed Mansur už celá léta byl vystaven represín. Experti na US, eh, OSN vyžadují už od jeho zatčení v květnu 2017 jeho bezpodmínečné propuštění. Vedle, kromě něho eh, eh, dostali dlouhé tresty odnětí svobody i další obhájci lidských práv. My vyžadujeme bezpodmínečné okamžitě propuštění Ahmada Mansura, stejně tak jako dalších politických vězňů ve Spojených Arabských Emirátech. A je velice zvláštní, že konzervativní frakce EKR a EPP eh, nechtějí podpořit tyto zcela zásadní apely na dodržování lidských práv a proto apeluji na kolegy, aby i oni se zasazovali za bezpodmínečné okamžité propuštění Ahmura Mansura a hlasovali za naše usnesení. Děkuji mnohokrát, děkuji. A teď... Děkuji a omlouvám se, že jsem eh, čistě eh, omylem vás vyvolal. Teď hovoříme o eh, Spojených Arabských Emirátech, konkrétně o situaci v obránce lidských práv Ahmeda Mansura. Takže teď napravíme situaci a hm, teď se vezme slovo pan Bašir na minutu. E, prosím, e, e, držte se toho, co říká pan předseda, a ne toho, co je na obrazovce. Já tady vládnu tímto symbolem, takže prosím, pan Bashir. Pane předsedo, Spojené arabské emiráty jsou klíčovým spojencem EU v oblasti Perského zálivu, ale Měli bychom si připomenout, že když Arabské Emiráty přerušily styky s Katarem v loňském roce, emirátský generální advokát eh, varoval před tím, že kdokoliv, kdo bude vyjadřovat sympatie vůči Kataru, může čelit velkým pokutám, případně uvězněním až na 15 let. V tomto ohledu si musí náš parlament udělat absolutní jasno v tom, že svoboda vyjadřování a respektování svobod jednotlivců to není čistě lidskoprávní otázka. Jde také o trvalý mír a prosperitu v daném regionu. Vláda práva, to je hlavně ochrana občanů před nespravedlivými kroky státu a vlád, ne naopak. Já tím pádem mohu jedně doufat, že pakliže Spojené arabské emiráty budou dodržovat deklaraci lidských práv OSN, tak poté snad bude možné aby se oba tyto bratrské národy spojily a podporovaly mír, bezpečnost a prosperitu na Blízkém východě. Děkuji srdečně. Prosím. Mnohokrát děkuji a prosím o nepřekračování řečnické doby. Další řečnicí bude paní Post na minutu. Děkuji vám, pane předsedající. V době, kdy jsme svědky eh, stále většího počtu eh, obránců lidských práv, eh, kteří jsou pronásledováni za svoji práci, vidíme, že i situace v Spojených Arabských Emirátech je důvodem k obavám Ahmed Mansur je ve vězení údajně za to, že zveřejňoval nepravdivé informace na, kvůli poškoz, aby poškodil pohodu <clears throat> pověst eh, Spojených arabských emirátů v zahraničí, ale její pověst eh, ohrožuje spíše toto porušování eh, svobody tisku. Požadujeme bezpodmínečné puštění Ahmeda Mansura a všech dalších vězňů svědomí. Jak mohou členské státy i nadále obchodovat s společnými arabskými, spojenými arabskými emiráty, jak jim můžou prodávat zbraně, jak můžou udržovat bezvízový styk? s UAE, když eh, porušují eh, ty eh, doložky o lidských právech. Vyzývám Evropskou unii, aby odsoudila zacházení s Mansurem a vyzvala k jeho propuštění. Jak říkám, lidská, Evropská unie musí v svých mezinárodních dohodách dodržovat také tu podmínku lidských práv. Děkuji a teď paní Šáke na dvě minuty. Mikrofon, prosím. Hmm. Děkuji, mikrofon mi funguje. Eh, pane předsedající, kolegové, eh, ambice eh, v Spojených Arabských Emirátů jsou nekonečné. Říkají, že jsou mladé, vysoce technizované země, která prošla nesmírným růstem. Je tam spousta mezinárodních konferencí a chce aktivnější roli na globální úrovni. Eh, pověst je pro ně klíčem a já jsem přesvědčena, že eh, zatčení Ahmeda Mansura kvůli tweetům, které poslal, a to, jak se s ním od té doby zachází, eh, rozhodně nepomáhá v této oblasti. Ale my jsme tady nejsme proto, abychom tady radili Emirátům, jak dělat PR, anebo ale abychom odsuzovali e, porušování lidských práv. Pan Mansur je e, neochvějným e, zastáncem lidských práv, dostal za to cenu a také ho ochválí Human Rights Watch. Teď je v samovazbě, nemůže kontaktovat rodinu nezávislého advokáta a jeho pas mu byl zabaven. Eh, přes milion dolarů eh, bylo eh, investováno do izraelského systému ke sledování pana Mansura a jeho komunikace. Já si myslím, že je nesmírně, nesmírně důležité, aby takové systémy, které se vyrábějí v Evropě, se nevyvážely režimům, které porušují, porušují lidská práva, abychom stanovili vysoké standardy v našich aktualizovaných exportních pravidlech. V případech pana Mansura vidíme, jak jsou porušována jeho práva na svobodu projevu a vyzýváme eh, k jeho propuštění. Také jsme pro eh, revizi eh, <clears throat> Eh, pravidel pro boji s kybernetickou zločinností, aby to bylo v souladu s mezinárodními standardy, tak eh, místo předsedkyně Mogherini musí eh, jednoznačně promluvit ve prospěch pana Mansura, včetně příštího zasedání o lidských právech s arabskými státy. Kdokoliv chce jít na do Arabských Emirátů eh, na dovolenou si musí uvědomit, eh, co se může stát eh, poté, až odešle nějaký tweet nebo vyzve k demokratickým volbám. Myslím si, že to není příliš dobré pozvání. Děkuji a teď na minutu a půl paní Veržia. Děkuji vám, pane předsedo. Před drahnou dobou už se nám dlouho nepodařilo formulovat otázku lidských práv ve Spojených Arabských Emirátech, které mají řadu přátel v Evropském parlamentu. Eh, což je oblast, která profituje z liberalizace víz. Je to jediná země, která pouze akceptuje 5 migrantů. Eh, máme tady pouze některé východní zaměstnance či středoevropské, kteří pracují v nadnárodních společnostech, ale většina jsou dělníci, kteří tam vykonávají faránskou práci a které jsou systémem obětí kafala, což představuje moderní otroctví. Emiráty jsou ovšem dobrým klientem. Francie, Německo, Izrael jim dodává špionážní zařízení pro sledování podezřelých osob, stejně tak, jako to byl pan Mansor, ale i na Sabengate a další. Je to ještě horší. Francie je jedním z největších dodavatelů zbraní. Nedávno objevila francouzská média export zbraní, které se používají v Jemenu a které se používají no, k nelidským skutkům. Tak je třeba naléhavě uložit embargo na vývoz zbraní a vyzvat Spojené arabské emiráty, aby

Já rovněž děkuji. To byl... Já vám takže děkuji. Eh, tolik tedy eh, vystoupení autorů, ale eh, pan Zdechovský také hovořil za EPP. Teď za socialisty a demokraty bude hovořit paní Ward na minutu a půl. Situace v oblasti lidských práv se i nadále zhoršuje v oblasti Perského zálivu. Evropská unie a její ženské státy proto se musí eh, závažně posadit eh, proti útokům eh, páchaným na obráncích lidských práv a všech našich partnerech. Odsouzení Ahmeda Mansura na začátku tohoto roku vyvolalo velké obavy a bohužel naše obavy se naplnily Mm, zprávami eh, o špatném zacházení s ním ve eh, vazbě. No Zdá se, že neměl vůbec žádný přístup ke své rodině nebo k právníkovi. Vláda Spojených Arabských Emirátů musí okamžitě a bezpodmínečně eh, Ahmeda Mansura propustit a zrušit veškerá obvinění, která jsou vlastně jenom za to, že vyjádřil své mínění na sociálních sítích. Eh, ani diskriminace žen nesmí zůstat každodenní součástí života eh, v Spojených Arabských Emirátech. Muži zde mají neustále privilegované postavení. Také aktivisté v oblasti lidských práv jsou neustále napadání, pronásledování. A to tež platí o diskriminaci na pracovišti. Evropská unie musí požádat, respektive požadovat, aby ve Spojených Arabských Emirátech eh, došlo k rychlému a citelnému zlepšení oblasti lidských práv je naší zodpovědnosti trvat na tom, aby se dodržovala ta nejvyšší eh, lidská práva tady na nejvyšší úrovni. Děkuji vám, nyní pan Urban Krespo na minutu a půl. Děkuji. V roce 2015 eh, už eh, Ahmed Mansur psal o lidech, kteří jsou zadržováni, a nejenom to, také o jejich mučení. Probíhaly, probíhaly tam jakési soudy eh, bez skutečných pravidel a garancí. On to jako eh, aktivista za lidská práva samozřejmě eh, se snažil odsuzovat. Spojené arabské emiráty jsou, měly by být našimi eh, spojenci, ale bohužel omezení svobody eh, ze strany státních úřadů a úředníků eh, jsou zde realitou. Jsou zde ve hře zbraně, také špionážní technologie, které dodáváme my zde v Evropě. A bez eh, našeho, naší podpory by vlastně eh, mnoho z toho útlaku, který se tam děje, by nebylo vůbec eh, možné, zejména ono sledování a sledování nepohodlných osob. Tam, kde není prostor pro pokojné protesty, tam mizí naděje a my se nesmíme k tomu stavět bez mm, jaksi, Eh, ani eh, předstírat, že bychom to de facto eh, nevěděli. Musí přestat sledování, musí přestat mučení ve věznicích a musíme dělat víc než pouhá prohlášení. Děkuji, děkuji také, že jste dodržela čas. A nyní pan Korao za EFTD na jednu minutu. Grazie, Děkuji, pane předsedo. I poslední svobodný hlas ve Spojených Arabských Emirátech byl nyní umlčen. Ahmad Mansur byl odsouzen na 10 let odnětí svobody. Bude 10 let ve vězení. Lidé, kteří v této zemi mají odvahu pojmenovat věci pravým jménem, jsou předmětem takovéhoto zacházení a proto jsou také Spojené arabské emiráty na 116. místě v otázkách lidských práv. Média se snaží zlepšovat situaci, ale stále narážejí na protiteroristický zákon, prostřednictvím kterého je možné, aby vláda pronásledovala aktivisty a bránila jim v jejich práci systematicky se takovéto zákony používají k tomu, aby byli persekováni kritici a Ahmad Mansur je obětí tohoto postupu. Je třeba, aby byl i hned eh, propuštěn na svobodu. Není pan Schaffhauser. Muslimské státy, na rozdíl od nás, od našich zemí, milí kolegové, pochopili to smrtelné nebezpečí svobody muslimských bratří. Emiráty s ostatními zeměmi zařadili tyto organizace do seznamu teroristických organizací. Ovšem Západ často hovoří dvojím jazykem a podléhá těm svodům muslimských bratří. Bratrů. Emiráty jsou od roku 2011 obětí nebezpečných manipulací Kataru, který podporuje muslimské bratry. A já se tedy ptám, Pan Mansur je asi jejich eh, komplicem, agentem. On je přidružen k muslimským bratrům a je eh, účastníkem eh, organizací pro lidská práva, kterou financuje pan Soros, která financuje zločiny a teroristické činy za účelem destabilizovat naše státy. My bychom měli podpořit Emiráty v jejich boji proti terorismu a já musím říci, že nechci, aby dostal svobodu pan, pan Mansur, protože se jedná vlastně o recidivistu. Děkuji a nyní pan Kan na jednu minutu. Pane předsedo, Ahmed Mansur je symbolem potlačování svobody slova a združování v Emirátech. Orgány jež jej pronásledují několik let od prvního zatčení v roce 2011, kdy žádal politické reformy. V loni dostal 10 let ve vězení za to, že psal na Twitteru. Emiráty se snaží prezentovat jako moderní a otevřená společnost. Prosím, trošku zpomalte, protože tlumočníci nestíhají. Trošku pomalej mluvte. Disidenti jsou potlačováni a nemají možnost pro svou činnost, aniž by se nemuseli bát pro následování. V periodickém přeskumu Organizace spojených národů na to bylo poukázáno. Žádáme orgány Emirátu, aby sladili svou legislativu s mezinárodními standardy a propustili pana Mansura. Očekáváme to od země, která je součástí Rady OSN pro lidská práva. Děkuji. A není paní Gil na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Už jsme slyšeli o případu Ahmeda Mansura, který dostal 10 let nepodmíněně za to, že naplnil své právo vyjadřovat se na internetu. Jeho jediným zločinem bylo mírumilovně podporovat slov, svobodu slova a podporovat roli poslanců ve své zemi. Fyzicky ho několikrát napadli, zadržovali, neměl přístup k právníkovi, neměl návštěvy ve vězení a údajně jej dokonce mučili. Ukazuje se zde, že státní bezpečnost to zde opravdu přehání a soustředuje se na pronásledování aktivistů, kteří jsou svévolně zadržováni a e, unášeni a bezpečnostní služby nejsou nikomu zodpovědné. Proto se tedy ptám Evropské komise, co udělala Evropská komise v těchto případech, když vyjednávala o dohodě o spolupráci s Emiráty. Mansur se odvolal k nejvyššímu soudu. Jak může Evropská unie zajistit, že to odvolání bude spravedlivé? Represivní zákony o kybernetickém prostoru byly novelizovány a zavedly ještě přísnější sankce v Emirátech. Bude Evropská komise hovořit o této otázce a také o sledování aktivistů? Já se vám omlouvám, ale už jste překročila svou lhůtu. Děkuji mnohokrát. Poprosím, abyste nepřekračovali uh, limit. Pan Faria má slovo jako první v rámci nezapsaných řečníků na jednu minutu. Ahmed Barsur v podstatě byl do minulého května s jedním z posledních svobodných kritických hlasů, kteří tedy ještě byli na svobodě. Ovšem pak byl ohrožován, pronásledován. V březnu 2017 eh, byl vlastně zadržen a nyní byl odsouzen na 10 let vězení. To je člověk, který pouze kritizoval Spojené emiráty, že ne dodržují lidská práva, ne jsou schopny zorganizovány um, svobodné volby. Snaží se tedy pouze svobodně vyžadovat své myšlenky a nenarušuje harmonii a jednotu země, což tvrdí režim. Takže Evropská unie by měla požadovat i nepodmíněné propuštění pana Ahmada Mansura z vězení a tak, aby americké emirády plnily své po, povinnosti, které jim vyplývají z mezinárodních smluv, aby dodržovali lidská zpráva a respektovali individuální svobody. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji, pan Kele, na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát. Máme důležité vztahy se Spojenými arabskými emiráty. Tato země činí veliký pokrok, rozvíjí se jejich ekonomika a řada dalších věcí. Na druhou stranu je potřeba upozornit na to, že ne všichni občané jsou svobodní v této zemi. A platí to i pro Ahmeda Mansura, Vykonával si trest odnětí svobody za to, že se chtěl vyjádřit na sociálních médiích, nesouhlasil s vládou a vláda s tím byla nespokojená a posadil, poslala ho do vězení, ve kterém sedí velmi dlouho a neví, kdy bude propuštěn. Je velmi aktuální tato diskuse dnes dopoledne a je potřeba, abychom tlačili na Spojené Arabské Emiráty, aby uh, pana Mansura a jemu podobné vězně propustili. V ekonomické oblasti eh, v Emirátech zaznamenávají obrovský pokrok, ale je potřeba zajistit, aby práva všech byla chráněna. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní jako první v rámci každý já má slovo pan Marias, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo. Spojené arabské emirády jsou zemí, kde demokracie neexistuje, neboť e, ve Spojených arabských emirátech jsou stoprocentně potlačovaná lidská práva, jsou mučeni aktivisté, blogeři, jsou vystaveni trestně právnímu stíhání a všichni dizidenti jsou vystaveni velice špatnému zacházení. Ženy jsou předmětem diskriminace i nadále a a neexistují žádná pracovní práva pro pracovníky. Zemi i nadále platí trest smrti. Proto si myslím, že Evropská unie by měla vyslat nějaké zásadní poselství směrem k Spojeným Arabským Emirátům, neboť ama- eh, ti vlastně podporují dění v Jemenu a my, jakožto Evropská unie, prováváme takovýmto zemím zbraně. Vyrábíme je a prodáváme je do této oblasti. Musíme tedy zásadním způsobem změnit náš vztah k Spojeným arabským emirátům. Děkuji. Děkuji pan Castaldo na jednu minutu. Grazie, presidente, colleghi, finalmente riusciamo a parlare di Ahmed Ma... Děkuji mnohokrát. Kolegyně a kolegové, konečně máme příležitost hovořit o blogrovi Ahmedu Mansurovi, který se vyjadřoval svobodně a ohlašoval situaci v Emirátech a nyní byl odsouzen na 10 let za to, že na sociálních médiích eh, napsal věci, které vláda považuje za nepravdivé a sektářské. Musíme bojovat za lidská práva v této zemi. Spojené arabské emiráty porušují úpravu, mezinárodní právní úpravu eh, OSN, včetně rezoluci Rady Evropy. Je to ostudné. Nadále poskytujeme software, který se následně používá na sledování lidí v Arabských Emirátech. Voláme po propuštění Ahmeda Mansura a ostatních bojovníků za lidská práva. Měli bychom pozastavit v mezičase eh, exportní licence na vývoz softwaru a zbraní

podle mě je jasné, že svoboda projevu patří k těm základním vymožnostem v Evropské unii. Přesto tady máme nyní Brexit, jehož ústředním motivem je volný pohyb osob. My jsme vedli dialog s politiky z Amirátu a musím říct, že jsme se dosvěděli, že je zde i mnoho těch politiků, kteří si těchto hodnot, které známe my, také váží. Čili toto je třeba si také uvědomit. A když tedy budeme dále navštěvovat eh, Spojené arabské emiráty, tak eh, musíme se neustále držet tohoto principiálního tématu, principiálních témat, jako je eh, svoboda projevu, svoboda novinářů a podobně. Z našich praktických zkušeností jsme, eh, se už, eh, jsme si už ověřili, že toto je možná ta nejlepší metoda, jak spolu komunikovat. Děkuji a nyní prosím paní komisařku, aby uzavřela naši debatu. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, Spojené arabské emiráty Eh, jsou první arabskou zemí, eh, se kterou Evropská unie úspěšně zahájila dialog, komprehensivní dialog o eh, lidských právech. Od našeho prvního setkání v roce 2013 jsme hovořili o důležitých věcech pro nás, jako jsou třeba genderové otázky a náboženská svoboda a tolerance. Přesto ovšem eh, v řadě oblastí eh, přetrvávají naše obavy. Svoboda schromažďovat se, vyjadřovat se, situace obránců lidských práv, včetně individuálních případů. To jsou věci, které nadále vnášíme do našeho dialogu. My bychom chtěli dosáhnout tedy eh, toho, abychom mohli Eh, nadále podporovat ti, kteří zde bojují proti, za lidským právům. Eh, máme určité výzvy samozřejmě, ale přesto musíme vytrvat a pokračovat v našem angažmá. Eh, během jednání naší delegace v Abu Dhabi jsme aktivně prosazovali a sledovali celou tu Eh, situaci v oblasti lidských práv, obecně i konkrétní osoby. Případ pana Mansura, eh, který eh, dostal cenu Martina Enelse za lidská práva, byl letos v květnu odsouzen k deseti letům vězení za údajné publikování falešných informací a sektářství. My trváme na tom, aby emirátské orgány eh, nám vysvětlili, eh, co vlastně znamenají eh, tato obvinění a chceme, aby mohl být opravdu spravedlivě souzen. My nadále sledujeme také situaci dalších aktivistů za lidská práva a v tomto konkrétním případě vás chci ujistit, že to budeme nadále eh, sledovat a eh, budeme toto vnášet do dialogu s příslušnými orgány ve Spojených Arabských Emirátech. My máme zájem o to, aby Emiráty byly zemí stabilní, ovšem eh, bez lidských práv a jejich respektování to nepůjde. Děkuji vám, paní komisářko. Obdrželi jsme šest návrhů na rezoluce. Končím eh, toto, tuto debatu a hlasovat budeme již za půl hodiny. Eh, nyní máme na programu ještě další debatu a to jsou eh, masové svévolné zadržování Ujgurů a Kazachů v oblasti Xinjiang v anodní oblasti Xinjiang Ungur. Pan Bütikhofer. Eh, pane předsedo, paní komisařko, eh, kolegyně, kolegové, komunistické vedení eh, Číny zavádí v Xinjiangu extrémní politický a policejní stát, kde stovky tisíc, možná milion občanů ujgurské a kazašské národnosti jsou zadržováni a pronásledováni. Oficiálně se tvrdí, že jde o boj proti terorismu. Ovšem, kdo může eh, považovat eh, za eh, požadovat za boj proti terorismu všeobecný útlak. To prostě nejde. Proti terorismu se úspěšně bojuje tak, jak nám to ukázali v Jižních Tyrolích nebo v Severním Irsku. Čína je silnou a sílícím zemí, ale cítí se zřejmě v některých oblastech natolik slabá, že se cítí nucená porušovat vlastní zákony vůči určitým vrstvám obyvatel. Čína takto, eh, takto podkopává a ničí sny vlastních obyvatel, kteří eh, možná se neshodují stoprocentně eh, s vedením komunistické strany Číny. A já bych chtěl říci, že s tímto nemůžeme souhlasit a chci připomenout jméno pana Egama Totyho, který už léta sedí v čínském vězení i pouze za to, že vyjádřil svobodné své mínění. Neustále budeme připomínat. Děkuji vám a nyní pan Belder na jednu minutu. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já eh, si dokonale dovedu představit, že cizí novináři eh, jsou v současných poměrech a v současné době v Xinjiangu naprosto nežádoucími osobami, eh, poněvadž zde se zkouší ze strany čínského režimu jakýsi nový model totalitní společnosti. Západní korespondenti občas dokáží eh, dostat na západ eh, skutečný obrázek a například eh, nám ukazují, že bezpečnost eh, tímto způsobem často znamená eh, skutečnou nejistotu, nejistotu existenční. Jsou zde převýchovné tábory a čínští úředníci údajně tedy navštěvují v přátelské atmosféře rodiny, Eh, což je ovšem jenom předstupeň skutečné, eh, skutečného pronásledování a utlaku. Eh, toto věc konečně tedy budí pozornost světa. Děkuji. Nyní pan Koral na jednu minutu. Koncentrační tábory se vrátily, jinak se nedá popsat to, co v Xinjiangu existuje. Jsou zde Eh, jsou součástí úsilí o eh, takzvanou eh, eradikaci terorismu, ale ve skutečnosti jde o hnucenou převýchovu, převýchovu pomocí pracovních táborů. Lidé jsou v nich indoktrinováni, mučeni, trestáni a samozřejmě nemají žádná procesní práva. Dá se tady jednoduše říci, že toto jejich jediným hříchem je to, že nejsou skutečnými Číňané. Eh, čínská, čínský režim eh, se nějak nezdráhá porušovat lidská práva celkem kohokoliv. Já tedy eh, vyzývám Evropskou unii, aby přijala příslušná účinná opatření, například sankce Eh, proti eh, sekretář, sekretáři tajemní, eh, tajemníkovi strany Sentiankovi nelze odkládat. Pan Leinen, prosím. Prezident. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, Čína během posledních let a desetiletí prošla ohromným hospodářským vývojem a tento pokrok na ekonomické oblasti bohužel nebyl doprovázen pokrokem v oblasti lidských práv a osobních svobod. Zcela naopak, zaznamená máme zde velké kroky zpět. Tento parlament se již často zabýval porušováním lidských práv v Číně a přijal k tomu také usnesení. Nyní sedm politických skupin předkládá usnesení k porušování lidských práv v provincii Xinjiang. Co se doslýcháme o této oblasti, to je téměř neuvěřitelné. Milion osob v takzvaných převýchovných táborech totální kontrola nad lidmi prostřednictvím moderních technologických systémů a e, neustále obtěžování Ujgurů, kteří žijí v zahraničí. Žádáme po čínské straně, aby zastavila tyto praktiky. Bylo nám řečeno, že se to děje z bezpečnostních důvodů, že tam bují terorismus a separatismus. Každý stát samozřejmě má právo na zajištění veřejného pořádku, ale excesivní a kolektivní opatření proti menšinám a náboženským komunitám akceptovat nemůžeme a Čína tímto velice ztrácí na důvěryhodnosti ve světě. Vidíme, že Německo a Švédsko začaly eh, s tím, že již nevrací Ujgury a Kazachy zpět do Číny, nebo tím tam hrozí skutečně velké problémy. A my požadujeme a vyzýváme i ostatní státy, aby přistoupili ke stejné praxi. Evropská unie musí vždy, a myslím si, že každý z členských států EU často jezdí do Číny, musí tam eh, hovořit zástupci našich států o porušování lidských práv. Nesmíme k tomu přizpůsobovat nějak eh, zastrašeně či skonzervatisticky konzervativně. Já doufám, že parlament přijme usnesení a že čínská strana na naše usnesení zareaguje. Děkuji. Děkuji, pan Kejčuk. Na jednu minutu, prosím. Well, thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegyně a kolegové. Muslimské etnické menšiny v Xinjiangu v Číně jsou předmětem svévolného zadržování, omezování jejich eh, kulturních a náboženských praktik. Svévolné zadržování a mizení milionů lidských bytostí se nedá obhájit. Jsou to matky, děti, rodiče, přátelé, kteří zmizeli a jsou jich miliony. Nevíme, co se děje v těch redukačních táborech. Údajně jsou děti oddělovány od rodičů. Dochází k porušování lidských práv na masivní úrovni a nemůžeme o tom mlčet. Okamžitě apeluji na to, aby všichni, kteří jsou drženi ve své volném zadržení v internačních táborech, byli propuštěni a to tež platí i pro politické vězně. Potřebujeme konkrétní opatření, kromě této rezoluce. Potřebujeme odpovědi a nezávislé vyšetření situace v regionu. Děkuji. Také děkuji a nyní má slovo pan Pimenta López na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Usnesení, která se opírá o informace, které údajně jsou potvrzeny a o další informace organizace, jako je jistá americká organizace. Myslím si, že tady E, vlastně my chráníme země, které jsou ale svrchované. to uznesení, které zde máme, se snaží vněšovat do zájmu třetí země. to pokrytecké z naší strany. My jsme údajně ochránci lidských práv, a tady dochází z naší strany k tomu, že my vlastně také podporujeme nepřímo eh, válečné konflikty, například na Blízkém východě či v Africe. A, eh, takže si myslím, že je to pokrytecké. Evropská unie a tento parlament nemá legitimitu pro to, aby poučovala ostatní země o lidských právech. Sociálně-ekonomický rozvoj Číny a diplomatické konání Číny v mezinárodní politice e, vlastně ohrožuje náš imperialismus a to je pravděpodobně to, ten pravý důvod toho, tohoto rozpravy a našeho usnesení. Děkuji a poprosím o trošku pomalejší tempo. Nyní má slovo pan Tekeš na dvě minuty. Prosím. Vážený pane předsedo, v úvodu chci přivítat pana Dolkuniše, předsedu Ujgurského světového kongresu a neutuchajícího bojovníka za práva svého lidu. Vítejte. V roce 2008 Evropský parlament velkou většinou přijal zprávu, která se týkala vztahu Evropské unie a Číny. Tento dokument zdůrazňuje, že strategické komplexní partnerství těchto dvou stran musí vycházet ze zásad právního státu, dodržování lidských práv a demokracie. Hovoří se tam také o posilování vzájemné důvěry a porozumění. V duchu tohoto dokumentu se chci dnes vyjádřit jménem milionů Ujgurů a Kazachů v ujgurské autonomní oblasti Xinjiang, kteří jsou v redukačních táborech. Čínský stát cynicky popírá existenci těchto moderních koncentračních táborů. Ujgurové, kterých je zhruba 10 milionů, jsou sledováni a jsou porušována jejich základní etnická náboženská práva zajištěná v čínské ústavě. A proto apeluji na čínské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně ukončili uplatňování politik, které mají vymazat eh, ujgurskou identitu. Skutečné strategické partnerství a vzájemná důvěra budou možné pouze tehdy, pokud Čína všem svým občanům, včetně těm, kteří, těch, kteří náleží k národnostním menšinám, zajistí lidská práva a důstojnost. Společně bychom měli se v tomto Číně postavit. Hospodářské zájmy v rámci tohoto strategického partnerství nemohou být překážkou k, ke skutečnému dialogu a volání po dodržování lidských práv. Děkuji a nyní má slovo pan Kelan. Prosím, máte slovo na jednu minutu za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane, paní komisařko. Čína se nemá čeho bát, eh, protože konec konců Hanové jsou největším národem na světě a právě proto je nelogické, vidět, jak zacházejí z 11 miliony Ujgurů, jak je systematicky utlačují praxi to znamená, že je jim ubírána jejich kultura, identita a náboženství. Jeden milion Ujgurů eh, se dostalo do indoktrinačních středisek a právě proto apelujeme na vládu v Pekingu, aby okamžitě ukončila tuto praxi eh, masového svévolného zadržování Ujgurů a Kazachů. A apelujeme na Evropskou komisi a vlády členských států, aby systematicky zmiňovali porušování lidských práv v, v oblasti Xinjiang na nejvyšší politické úrovni a žádáme státy Evropské unie, aby zabránili um, krokům proti ujrguské diaspoře na svém území. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Jufrida za socialisty a demokraty. Prosím, máte slovo na jednu minutu. Často hovoříme o okolnostech, které všichni známe. Celý západní svět a mezinárodní odborníci tuto situaci kritizují. Velmi často hovoříme o porušování lidských práv na řadě míst a tady v tomto případě se setkáváme s každodenní policejní represí, zaznamenávání eh, obrazů, odposlouch, tedy eh, obličejů, pardon, odposlouchávání telefonu a porušování práv a mučení. Zdá se jasné, že Číňané chtějí vymazat z historie ujgurskou identitu. Čína stále provádí trest smrti, má velmi vágní legislativu definující terorismus a často právě vede k tomu, že je právo uplatňováno své volně. Evropská unie by se měla postavit za práva menšin a mezi ně patří i Ujgurové a ostatní, kteří jsou zde utlačováni. Musíme také následně pořádně zvažovat žádosti o azyl. Děkuji a nyní pan Mekr na jednu minutu za EKR. Myšlenky jsou svobodné. Kdo je dokáže uhádnout? To je vlastně taková první věda jedné německé protestní písně proti potlačování svobod. Myšlenky jsou svobodné, ale Xinjiang Yangu se snaží dokonce ovládat i myšlenky lidí, či je zjišťovat prostřednictvím masivních eh, kultur a prostřednictvím toho, že Ujguři a Kazaši jsou pod, po, po, podrobováni převýchově v táborech, jsou jim vymývány mozky tak, aby došlo k vyčištění jejich myšlenek. Lidé jsou neustále sledováni, kontrolováni i mimo eh, ty tábory a musím říci, že za těmito praktikami v Xinjiangu stojí nelítostní státní aparát. Čínské úřady musí být vyzvány k tomu, aby přestali s pronásledováním, aby propustili zadržované a rozpustili tyto tábory, neboť myšlenky jsou svobodné a žádná vláda nemůže se snažit zrušit svobodu myšlenek. Děkuji. Thank you very much. Pan Páco Alde na jednu minutu. Děkuji vám. Mezinárodní společenství eh, v poslední době mm, se poněkud méně věnuje porušování lidských práv v Číně z ekonomických důvodů. Nicméně země, která by si chtěla eh, dosáhnout statutu supervelmoci, mm, této nelze tolerovat. Máme zde eh, koncentrační tábory, eh, kde eh, lidé nemají přístup k rodinám a k právní pomoci, neví se, jestli ještě žijí nebo ne. Eh, velký bratr v podobě kamer a dokonce také senzorů v telefonech a všude v domovech. Musíme trvat na tom, aby Čína zrušila tyto eh, tábory a zveřejnila seznamy těch, kteří jsou zde nebo byli zde zadržováni. I Čína musí dodržovat mezinárodní dohody o lidských právech. A Evropská unie eh, toto musí dávat na program jednání na všech úrovních s čínskými protěžky. Děkuji pan Castaldo za EFDD na jednu minutu. Děkuji vám. Nikdo eh, se de facto mm, eh, eh, nikdo, nikdo nemá odvahu hovořit otevřeně a lidé jsou lidé jsou zděšení vlastními myšlenkami. Toto bylo řečeno v souvislosti s jedním z těch táborů v provincii Sitiang, kde jsou tedy eh, zejména katolíci shromažďováni a věsněni. My víme, že porušování lidských práv, eh, mizení disidentů, zastrašování diaspory a tak dále, to je strašné ti, kteří se snaží uprchnout, jsou poté pronásledovány čínskými úřady. Je naší právní a morální povinností žádat propuštění všech a zničení těchto detenčních center. Evropská unie prostě nemůže provozovat business as usual, pokud se týče Číny. Děkuji, pan Schaffhausen, na jednu minutu za ENF. Big. La province du... Děkuji. Provincie Xinjiang, kde jsem byl zhruba před 20 lety, je už eh, velmi dlouho prostředím, kde působí separatistické skupiny, které způsobily řadu atentátů a ve kterých existuje militantní islamismus. V těchto podmínkách se ptám, který stát by nedohlížel nad extremistickými mešitami a extremisty? To dělá Čína. Ti, kteří hovoří o koncentračních táborech, přestože k tomu nemají a, žádné důkazy a učinila to konec konců v Ženevě 13. A, srpna 2018 hlavní představitelka OSN. Dva miliony nebo milion, teď to je polovina populace Paříže. Jsou to prostě mýty o těchto masivních uh, zadržováních lidí. Jsou to falešné zprávy, proti kterým je třeba bojovat a ne je podporovat touto rezolucí. Děkuji. Děkuji bardzo. Teraz pan Kelly. Děkuji vám, pan Kelly, na jednu minutu nyní, prosím. Eh, Tudy dnes eh, hovoříme o tom, jak se zhoršuje situace vlastně lidských práv ze strany čínských úřadů a zejména se to týká jejich přístupu k menšinám. Já eh, silně a energicky odsuzuji tento přístup. Je třeba, aby Evropská unie tato témata nastolovala při jednání s eh, čínskými úřady na všech úrovních a aby se snažila zabránit dalšímu zhoršování situace. Já Vyzývám, aby byli propuštěni všichni ti, kteří jsou bezdůvodně zadržováni. Je třeba, aby i zde eh, bylo dodržováno právo shromažďování, právo na eh, svobodné vyjádření názoru. Demokracie a Právní stát je totiž klíčovou hodnotou v dlouhodobých vztazích mezi Evropskou unii a Čínou. A je eh, třeba, abychom eh, skutečně odsoudili naprosto jednoznačně situaci v provincii Xinjiang. Děkuji vám. Eh, vidím, že pan Polčák tady mává modrou kartou, ale to, myslím, mělo být předchozím řečníkovi dobře. Omlouvám se, nevšiml jsem si, takže necháme to najdy. Děkuji a nyní pan Tremoza Balcels na jednu minutu. Děkuji vám, pane, kolego, pane předsedo. Kolegové, já vítám tuto rezoluci o masovém věznění Ujgurů a Kazachů v Číně. A také vítám předsedu Světového ruského kongresu, který je zde přítomen. Respekt k demokracii a lidským právům musí být jádrovým eh, tématem eh, veškerých jednání mezi Evropskou unii a Čínou. Eh, a zejména se dotýká tomu ohrožení Ujgurů a Kazachů v současné době. My vyzýváme čínskou vládu, aby okamžitě skoncovala s tímto zadržováním, převychováváním bez právního důvodu. Naše rezoluce také vyzývá čínskou vládu, aby eh, pod, eh, propustila Ilama Tokio a další. Čína je velká země a je zde mnoho různých eh, etnických a náboženských menšin. Čína by se jich neměla bát, měla by je respektovat. Chceme svobodné Ujgury, svobodný Tibet a svobodnou Čínu. Děkuji vám. Nyní pan eh, Parker na jednu minutu. Děkuji. Eh, Čína je velice důležitým mezinárodním hráčem a současně je členem Rady bezpečnosti OSN. A s tím jsou spojeny také určité zodpovědnosti Příliš mnoho zemí dnes nerespektují lidská práva a soustředují se spíše na komfort a blahobyt svých občanů. My sice chápeme, že je třeba bojovat proti radikálním islamistům, ale naopak to, co se děje v Xinjiangu, to přesahuje všechny meze pokud se týče pronásledování zdejších obyvatel. Čína se musí rozhodnout, jaký bude její příspěvek k naší budoucnosti a lidská práva musí být tam toho součástí. Děkuji vám, pan Šogor, na jednu minutu. Grave human rights concerns have pokud se týče lidských práv, mm, tak e, v Číně nikdy nebylo vše v pořádku, ale situace se v současné době zhoršuje. E, Čína opět e, stupně své represe vůči menšinám, ať už jsou národnostní nebo náboženství, náboženské. A nyní hovoříme o převýchovných táborech v oblasti Xinjiang. Zde dochází k tomu, že lidé končí v táborech a nemohou se do, nikdy dostat ven a těžko říct, kolik jich vlastně bylo. Hovoříme o tisících lidí. E, víme, že prakticky každá rodina e, v této ujgursko-kazašské diaspoře má někoho e, který v těchto táborech skončil a je třeba proti tomu něco dělat. Děkuji nyní pan Hetman na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, situace ujgurských a e, kazašských obyvatel e, v provincii Xinjiang, to je v podstatě e, kulturní genocida. Tito lidé Kazaši a Ujguři končí v převýchovných táborech, jsou jim odebíráni děti, které končí eh, v siročincích. To skutečně eh, není nic eh, přijatelného. Víme, že třeba v posledních letech Čín, Čína utratila 30 milionů eh, dolarů na budování nových siročinců a to s tím velice souvisí. Eh, také velice investuje do různých sledovacích technologií, jak to ukazuje zpráva Human Rights Watch. My tady žádáme, aby byli propuštěni ti, kteří jsou nespravedlivě stíháni a zadržováni, aby byly eh, uzavřeny tyto tábory aby eh, novináři a mezinárodní pozorovatelé měli přístup k této provincii. Děkuji vám. Nyní eh, catch the Máme velmi málo času, takže prosím, eh, buďte struční. Pan Polčák, prosím

Eh, navázal tím pan schaffhauser na eh, vyjádření eh, pana lópeze ze spojené levice který vlastně popřel legitimitu parlamentu se k těmto otázkám vůbec vyjadřovat. ono to ukazuje že vlastně východiska některých radikálních členů krajní levice a pravice jsou bohužel stejná možná by měli sedět vedle sebe nikoliv takhle přes sál

Děkuji, pan Kán, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Pokud jiná země by do táboru uzavřela milion lidí a donutila 11 milionů lidí žít v policejním státě, tak bychom je poslali k Mezinárodnímu soudu za etnické čistky a vyvolali sankce. Většina vlád ale nechce kritizovat Peking a ani nevolá po větší transparentnosti situace v Sitiangu, protože se bojí odvetných ekonomických kroků Číny. Tento parlament vždy stal v popředí boje za lidská práva. Tentokrát bohužel naše rezoluce pouze vyjadřuje obavy a není průlomová. A proto žádám vás a Evropský parlament, aby učinil vše proto, aby přesvědčil čínskou vládu, aby uzavřela tyto tábory a přestala porušovat lidská práva Ujgurů v Xinjiangu. Evropská unie musí být připravena přijmout zacílené sankce proti těm, kteří jsou zodpovědni za tyto koncentrační tábory v 21. století. Musíme uznat globální komunitu Ujgurů, a musíme zabránit této katastrofě. Děkuji. Děkuji, pan Ostrevičus, na jednu minutu, prosím. Pane předsedo, paní komisařko, kolegyně a kolegové, nelidské zacházení s Ujgory a Kazachy nebylo předmětem dostatečné pozornosti mezinárodního společenství. 100 tisíce lidí z těchto muslimských menšin jsou zadržovány v táborech v hrozných podmínkách, kde jsou mučeni a jsou omezovány jejich náboženské a kulturní praktiky. Cílem je jejich převýchova. Těžko věřit, že takovéto tábory v 21. století vůbec mohou existovat. Ujgoři a Kazaši musí mít právo zvolit si svůj styl života a dále šířit svou kulturu, a své, svou víru v Číně. A proto apeluji na Evropskou unii, aby zmiňovala tuto problematiku a trvala během dalších politických dialogů a vyjednávání s Čínou na uzavření těchto táborů. Měla by to být opravdu prioritní otázka. Děkuji. Já vám také děkuji, pan Fareja, na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, když se stává normou, že pokud jde, kdy se parlament věnuje k Číně, tak eh, tady slyšíme velice zajímavé <laughs> prohlášení. Parlament se již několikrát vyjádřil k porušování lidských práv a svobody vyjádření a své volným procesům, které jsou praktikovány eh, Čínskou republikou, zejména během mandátu prezidenta Xi Jinpinga. Tady vidíme, že vlastně Čína je takovým světovým šampionem v utlačování pokračování v autoritarismu a předčila dokonce i Venezueli Nikolase Madury. Musím říci, že situace lidskoprávní se stále zhoršuje v Číně a čínské orgány utlačují i velice pokojnou opozici a náboženské a etnické menšiny. Milí kolegové, Kazaši, Ujkuři a další menšiny, zejména ty muslimské menšiny v provincii Xinjiang, jsou podrobeni mučení, masivnímu svévolnému zatýkání a jsou jim zakazovány eh, jejich vlastní kulturní a náboženské praktiky. A proto já vyzývám, že se musíme obrátit na čínské orgány, aby skoncovali s takovýmto přístupem. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Šejdrova na jednu minutu. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, jak už zde bylo řečeno, tak situace v ujgurské autonomní oblasti je více než alarmující. V převýchovných zařízeních je držen až jeden milion obyvatel. Dovolím si říct, že takto vyjádřeno je ťiang největším vězením na světě. Hlavní obvinění vůči nim je často velmi vágní jako podpora terorismu na případu sin ťangu je exemplárně vidět jak se boj proti terorismu může zneužít vůči obyvatelstvu a měli bychom vědět že je aktuální eh, informace o tom že prvního října eh, byly zaznamenány masové přesuny ujgurů v uzavřených vagonech v zaslepených oknech z jihu na sever tento způsob masového přesunu vězňů připomíná dobu stalinismu v sovětském svazu a jeho represe. plně podporuji proto výzvu evropského parlamentu vůči číně aby ukončila tento represivní postup vůči ujgurům a souhlasím s tím aby také eu zvážila cílené sankce vůči osobám odpovědným za tyto represe. Děkuji. Moc vás poprosím, kolegové a kolegyně, kteří se neúčastní této rozpravy, aby nám umožnili ji dokončit v tichu. Paní Šujče, prosím, na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V tomto usnesení vyjadřujeme obavu nad nedodržováním lidských práv v Číně. Lidská práva musí být zohledněna ve vztazích Evropské unie a Číny. Ujgoři a Kazaši musí být osvobozeni. Vítám toto usnesení. Upozorňuji na to, že novináři nemají možnost zpravodajství z těchto koncentračních táborů. Kdyby se jednalo o jinou zemi, všichni bychom křičeli. U Číny tomu tak není a proto jsem velice ráda, že Evropská unie diskutuje v Evropském parlamentu o této problematice a že upozorňujeme na nedodržování lidských práv v Číně. A doufám, že naše rezoluce těmto chudým lidem pomůže. Děkuji vám. A nyní má slovo paní komisařka Běňkovská. Prosím, vyslechněte si pořádně to, co vám paní komisařka chce říci. Prosím, soustřeďte se na její vystoupení. Děkuji mnohokrát. Vážení poslanci a poslankyně, Evropská unie sleduje situaci v Xinjiangu. Jsme velmi znepokojeni věrohodnými zprávami, které poukazují na zásadní zhoršování situace lidských práv. Já se omlouvám, kolegyně a kolegové, buďte prosím potichu a soustřeďte se na důležité prohlášení paní komisařky. Kromě toho, Evropský výbor pro a, boj proti diskriminaci hovoří o masových zadržováních a politických převýchovných táborech, které se týkají ujguru a dalších menšin. Dochází také k omezování cestování, sledování a nedobrovolnému navracení ujguru ze zahraničí do Číny. To jsou zásadní důvody ke znepokojení a proto Evropská unie apeluje na Čínu, aby dodržela doporučení tohoto výboru. Dostali jsme zprávy z občanů Evropské unie ujgurského původu o tom, že jsou tlačeni na to, aby se vrátili do Číny a poskytli informace o svých příbuzných. Cestovní doklady i rodinných příslušníků údajně byly konfiskovány anebo nebyly vydávány, tak aby lidé nemohli Čínu opustit. Existují legitimní obavy o bezpečnost Ujgurů a dalších národů, které jsou etnickými menšinami, pakliže se vrátí do Číny. Evropská unie apeluje na všechny země, aby se zamysleli pořádně nad žádostmi o mezinárodní ochranu těchto lidí a zajistili dodržování principu nenavracení. Evropská unie o tom několikrát hovořila s různými orgány během posledního dialogu o lidských právech v roce 2018 v červenci s Čínou. Situace v Xinjiangu, náboženská svoboda a práva menšin, především Ujgurů, byla zmíněna. Evropská unie znovu požádala o možnost poslat na místo misi, která bude mít přístup do těchto táborů a aby byly naplněny doporučení orgánu pro lidská práva na mezinárodní úrovni. Podporujeme také komisařku pro lidská práva, chceme, aby měla přístup do všech regionů Číny. Respektování základních lidských práv znamená, že i právo na svobodu slova, smýšlení, pohybu a združování musí být dodržováno. To tež platí i pro řádný soudní proces. Nejenom v Xinjiangu, ale všude. Čína má mezinárodní závazky a musí je dodržovat. Univerzální periodický přeskum umožňuje možnost pro eh, další dialog s Číny s mezinárodními partnery o této situaci a o dodržování lidských práv. Děkuji. Moc se vám omlouvám, paní komisařko, za chování kolegů. Občas je jednodušší křičet hlasitě, než se chovat slušně. Takže uzavírám tuto rozpravu. Za chvíli budeme hlasovat, takže se můžeme pustit do hlasování. Thank you. So, colleagues, let's proceed to the... Takže budeme pokračovat, začneme hlasovat. Vidím, že se všichni chcete dostat domů. Pan Vioty žádá o slovo. Prezidente, chiedo, chiedo la parola per denunciare un fatto disgustoso che avveniva. Rád bych se vyjádřil k závažnému incidentu, kterému došlo dnes dopoledne v Itálii. Eh, dnes dopoledne vyšlo v novinách, že A týkalo se to migrantů, které mají být údajně eh, jak si přepraveni do Neapole, to je naprostý nesmysl. Eh, něco takového se dostalo do zcela běžných novin. Já si myslím, že to je skutečná ostuda, že něco takového v těch novinách vyšlo. Thank you, Mr. Viotti. Uh, Mr. Sosny... Děkuji, pan Šošněř také požádal o slovo. Já chci se povolat. Já jsem chtěl odkázat na článek 162 jednacího řádu. Během diskuse o neofašistickém násilí mi vzal slovo předseda a Pašku slovo po půl minutě, protože jsem kritikoval jeho kolegyni. Pokud nemůže být neutrální, tak nemůže předsedat schůzím. Děkuji. Máme to poznamenáno. Můžeme prosím začít hlasovat. Ráda bych, abychom hlasovali o urgentních usneseních týkající se případu porušování lidských práv v Bělorusu. Konkrétně se jednalo o chartu 97. Kdo chce hlasovat pro toto usnesení? Kdo proti? Kdo se zdržel? Bylo to přijato. Nyní budeme pokračovat s hlasováním o situaci ve Spojených Arabských Emirátů, zejména situace obránce lidských práv Ahmada Mansura. Budeme hlasovat jmenovitě, takže elektronické hlasování tímto zahajuji. Uzavírám. Přijato. Nyní budeme hlasovat o masovém svévolném zatykání Ujgurů a Kazachů ujgurské autonomní oblasti Xinjiang. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní budeme hlasovat o zprávě pana Kolia o balíčku v oblasti strategie zadávání veřejných zakázek. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte. Uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodaji a nyní budeme hlasovat o zprávě pana Fosse o agentuře EU pro justiční spolupráci v trestních věcech Eurojust. Je zde návrh zamítnout návrh Evropské komise. A kdo je pro tento pozněvací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A tím se dostáváme k předběžné dohodě a to jmenovitě. Prosím, hlasujte. Elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji, pane Fosy. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Grisbeck o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci. A opět zde máme návrh zamítnout prostřednictvím PN 146. Návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Zamítnutí je zamítnuto. A tím se dostáváme k přibližné dohodě. Prosím, hlasujte jmenovitě. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám jej. A bylo to přijato. Blahopřejeme paní Griesbeck. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Koraci Bild o volném pohybu neosobních údajů v Evropské unii. Paní zpravodajka požádala o slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. O omezení těchto překážek a vytvoření páté svobody na vnitřním trhu opravdu zásadně mění situaci evropské digitální ekonomiky. Je to také dobrým příkladem Evropy, která přináší výsledky a chtěla se mnohokrát všem poděkovat za vaši podporu a spolupráci. Děkuji, paní Koracobilt. Takže nyní budeme hlasovat o předběžné dohodě jmenovitě. Kdo je? Tedy, ne kdo je, ale zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Takže tím se dostáváme k příspěvku Evropské unie k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodní společností s ohledem na lidská práva. Nejprve budeme hlasovat o návrhu usnesení výboru pro rozvoj. Budeme hlasovat odstavec po odstavci. Odstavec 10. Kdo je pro? První část. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část odstavce 10 zkontrolujeme na vaši žádost. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k odstavci 14 ve třech částech původního textu. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme, prosím. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A tím se dostáváme k odstavci 19 ve dvou částech. Nejprve, kdo je pro první část. 13 proti. Zdrželi se. Mám za to, že to bylo přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Ověříme druhou část odstavce 19. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ano, bylo to přijato. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo zamítnuto. Dobrá, tak to uvěříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ne, bylo to přijato. Um, Zbytek návrhu na usnesení tedy odpadá a můžeme se dostat k situaci v Jemenu. Nejprve společný návrh sedmi politických skupin na usnesení. Pan Tanok požádal o slovo, aby předložil ústní pozměňovací návrh k odstavci 3. Pane Tenoku, máte slovo. Bez mikrofonu. Mikrofon byl zapnutý, nevím, nefungoval. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci, aby následující bylo vloženo po odstavci 3. Iranian built ballistic missiles by the Houthis against targets in Saudi Arabia, including civilian areas, and their indiscriminate use of sea mines and internationally banned anti personnel landmines. Thank you. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Tanoku. Je někdo proti tomuto ústnímu pozněvacímu návrhu? Ano. Více než 40. Takže ne, nebude se hlasovat. Budeme od... začínat od odstavce 20, začneme s první částí jmenovitě. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Uzavírám hlasování.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ostatní návrhy usnesení tedy odpadají a tím se dostáváme k boji proti celním podvodům a ochraně vlastních zdrojů Evropské unie. Tady máme návrh usnesení roz... výboru pro rozpočtovou kontrolu. Odstavec 1 původního textu budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Odstavec 8 původního textu opět jmenovitě. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Odstavec 9 jmenovité hlasování. Zahajuji. Uzavírám. Přijato. Odstavec 10 jmenovitě zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Odstavec 12 ve dvou částech. První část jmenovitě. zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Tím jsme se dostali na konec hlasování, mnohokrát vám děkuji. So, Kolegové, teď máme na programu vysvětlení hlasování. Eh, nicméně já bych eh, velmi ráda eh, na všechny z vás apelovala, aby pokud chcete vést soukromé konverzace, abyste tak činili mimo tento sál. Takže nyní k balíčku v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek, zpráva pana Carlose Coelia. Pan kolega Palmer na jednu minutu, prosím. Zdá se, že není v sále, takže je nyní na řadě paní Monika Makovej. Eh, mulțumesc. Licitațiile trucate, conflictele de interese. Děkuji mnohokrát. Eh, musím říct, že eh, Špatné zadávání veřejných zakázek nás stojí skutečně miliardy eur každoročně a to jsou miliardy z peněz evropských daňových poplatníků. Existuje také sfalšované veřejné zakázky, což je další riziko. Je důležité, aby všechny členské státy používaly digitální formát pro veřejné zakázky, aby je zdigitalizovaly a rovněž je zásadní, aby členské státy se více věnovaly potírání korupce v této oblasti, právě protože budou používat elektronickou cestu pro zadávání. Rovněž je důležité, aby národní registry byly validovány Evropskou komisí, abychom tady měli transparentní systém zadávání veřejných zakázek, který by omezil byrokracii a usnadnil sledování celého procesu a tím zajistil správné používání veřejných prostředků. Děkuji. Pan Džambasky nyní, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegové. Já jsem podpořil zprávu pana Koelia. Komise podobný balíček už přijala někdy v roce 2014. Součástí toho byly také sankce a řízení s některými zeměmi to ukazuje, že potřebujeme nová opatření, která budou přijímat členské země a také potřebujeme flexibilní implementační pravidla. Ten nový balíček je příležitostí k modernizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Bude možnost více používat eh, online prostředky, veřejné aukce, eh, účast malých a středních podniků a tak dále. To by skutečně mohlo být velmi dobré také pro občany. Děkuji vám. Nyní pan Faria. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych chtěl eh, poblahopřát kolegovi Koliovi za vynikající práci, kterou odvedl na tomto balíčku. A Eh, kde se snaží vlastně vnést etické hodnoty do zadávání veřejných zakázek. Transparentnost je také zásadní pro to, abychom občanům dávali kvalitní servis. 77% eh, veřejných zakázek při zadávání se ovšem i nadále opírá o kritérium nejnižší ceny a vůbec nezohledně kritéria sociální ochrany životního prostředí či ekonomické udržitelnosti. Eh, to není v pořádku. Dále čtyřech letech poté, co se zrevidoval legislativní rámec, komise vybízí k modernizaci a zjednodušení systému zadávání veřejných zakázek, posí, používání dilika, digitální cesty k přeshraničnímu zadávání, abychom takhle plně využívali jednotný evropský trh. Musíme tady poukázat na to, jak vypadají ne, ne Odpovědné, neodpovědní přístup k zadávání veřejných zakázek, jak se to projevuje v Portugalci v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru při výstavbě dálnic, kde došlo k velkému mrhání na úkor daňového poplatníka. Daňový poplatník ovšem chce, aby se v oblasti zadávání veřejných docházek, zakázek toto dořešilo a došlo k velké modernizaci. Děkuji. Prosím, dodržujte čas. Jedna minuta. A nyní prosím pan Nekov. Kolegové, veřejné zakázky eh, mají zásadní význam pro rozvoj sociální infrastruktury ve všech zemích. Já se taktéž domnívám, že tím hlavním kritériem výběru veřejných zakázkách je nejnižší cena. A to prostě není dobré, eh, poněvadž to přichází s výhodami zejména pro velké firmy. Současně s tím ten fenomén nejnižší ceny eh, vede k tragediím, jak jsme eh, zažili nyní v Bulharsku, kdy si konkrétní případ vyžádal 18 životů. Máme zde veřejné projekty, eh, například eh, na dodávky mléka nebo ovoce do škol, ale tady došlo opravdu ke korupci a podobně. Eh, my opravdu potřebujeme posílit transparentnost a také elektronické příklady, elektronické možnosti. Ano, děkuji. A nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování k agentuře EU pro justiční spolupráci v trestních věcech Eurojust, zpráva Axela Fosse a nyní paní Makovej. Děkuji, děkuji. Obchod s drogami, s lidskými bytostmi, takovéto strašlivé zločiny se páchají přeshraničně organizovanými skupinami. Týká se to mnoha členských států. Z tohoto důvodu je zásadní, abychom zajistili skutečnou spolupráci policejních a soudních eh, orgánů v členských států. Ehm, Takto musíme podpořit eh, proces vyšetřování a rovněž i zapojení třetích zemí. Nové nařízení má zvýšit efektivnost Europolu a zároveň by mělo jasně vymezit rozdělení mezi Europolem a Úřadem Evropského veřejného žalobce. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Makové. A nyní má slovo pan Sean Kelly. Prosím. Děkuji mnohokrát. Podporuji kroky, které mají zajistit spolupráci v oblasti trestního práva v Evropě a děkuji Axele Fosovi za obvykle, jako obvykle dobrou práci. Zločinci používají stále složitější metody a proto to tež musí dělat i orgány činné v trestním řízení a jsem rád, že je posílena role Eurojustu v boji proti nadnárodní zločinnosti. Terorismus, kybernetická kriminalita, praní špinavých peněz jsou na vzrůstu a proto je zásadní, aby Eurojust si mohl vyměňovat více informací s členskými státy, pokud bude, um, pokud bude chráněné pokud budou chráněny osobní údaje. Děkuji také za to, že budou poskytovány pravidelné zprávy národním parlamentům. To vše bude důležité pro mé voliče v Irsku i pro volební obvody ve zbytku Evropy, takže jsem velice rád, že došlo k této další spolupráci v oblasti trestního práva v Evropě. Děkuji mnohokrát, pane Kelly, a nyní budeme pokračovat s dalším tématem, to je zpráva paní Koraci Bild o volné pohybu osobních údajů v Evropské unii. A jako první dostane slovo pan Sošněř. Není tady. Tak zjevně tady není, takže nyní dostane slovo paní Monika Makovej. Um, Děkuji mnohokrát. Já jsem podpořila tuto zprávu, protože je velice vyrovnavá. Je tady eh, vyrovnaný přístup k ochraně údajů, jak eh, v veřejném sektoru, tak eh, pro soukromý sektor. Myslím si, že toto nařízení velice dobře chrání informace a zároveň nebrání oběhu neosobních informací. Máme tam jistá omezení, která se týkají eh, používání údajů. A já si myslím, že toto je velice vhodný prvek pro doplnění našeho jednotného vnitřního trhu. Eh, také se to samozřejmě týká zpracování údajů v přeshraničním režimu. Já si myslím, že to je důležitý krok směrem k tomu, abychom otevřeli náš jednotný trh novým příležitostem eh, pro podnikání a inovace. Děkuji. Děkuji nyní pan Piotrovsky, prosím. Děkuji mnohokrát. Dnes jsme hlasovali o tomto dokumentu, který se týká nařízení parlamentu a rady o volném pohybu neosobních údajů v Evropské unii. Je to určitě důležitá otázka když se podíváme na to, jak stále rychleji se digitalizuje naše hospodářství. V tomto textu máme zásadu, která umožní umístit a zpracovávat neosobní údaje na určitém místě v Evropské unii, aniž by to bylo nějak omezováno. Výjimkou, a to podle mě je zcela klíčové, je bezpečnost. To je věc, která byla v tomto dokumentu zohledněna a proto jsem jako ostatní poslanci mé skupiny ten konečný text podpořil. Děkuji. Thank you, Děkuji, pane Piotrovsky, a nyní má slovo pan Nekov, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V moderním světě nové techniky a rychlých změn je potřeba se postarat o to, aby informace byly využívány rozumným způsobem, který neohroží procesy. A proto podporuji myšlenku, abychom zakázali lokalizaci, ledaže by byly naplněny požadavky ehm, bezpečnosti, bezpečnosti. Ledaže by byla ohrožena bezpečnost. Určitě tady dojde k nárůstu objemu dat a inovací. Veřejné orgány a veřejné struktury v rámci Evropské unie budou zajisté využívat služeb eh, těchto dodavatelů, bude k dispozici více datových služeb, povede to ke snižování cen a k lepší kvalitě služeb pro občany. A proto jsem tuto zprávu podpořil. Děkuji, pane Nekové, a nakonec dostane slovo pan Kelly. Děkuji. Já jsem se účastnil rozpravy včera o této zprávě a Aně Marie, Marie děkuji za její dobrou práci. Opravdu to mění situaci zásadně. Je to základní krok, který povede k ochraně a volného pohybu neosobních dat a odstraní zákony, které by to omezovaly. Vítám také výjimku v oblasti veřejné bezpečnosti a také vítám to, že to je v souladu s GDPR, za které jsem poskytoval zprávu já. Myslím si, že z toho všeho povedou veliké výhody pro malé a střední podniky v Evropě a zvýší to konkurenci v oblasti ukládání dat a především to bude vhodné pro organizace, které chtějí ukládat údaje v jiných členských států. V tuto chvíli je to velmi složité. Irská ekonomika bude mít velký prospěch eh, z odstranění lokalizačních omezení a proto jsem velice rád hlasoval pro tuto zprávu. Především to bude užitečné v době internetu věcí a propojených automobilů. Děkuji. A nyní se dostáváme k eh, usnesení o příspěvku Evropské unie Eh, k závaznému nástroji OSN pro nadnárodní podniky a lidská práva. Nyní má slovo paní Mia Petra Kumpola na 3 na jednu minutu. Děkuji. Problémy v lidskoprávní oblasti máme skoro všude. A proč? Protože nemáme závazný mezinárodní nástroj a mnoho koncernů nadnáročních společností zcela své volně porušuje lidská práva zde tedy nemůžeme mít nástroj, který by byl dobrovolný. Je třeba momentálně zohlednit i skutečnost, že tady máme konkurenci mezi firmami, což může ale vést k tomu, že se ohrožuje životní prostředí, či dokonce i zdraví lidí. Proto je důležité, abychom měli přísnější pravidla v této oblasti, právě zakotvená v rámci OSN. Evropská unie sama by měla jít příkladem toho, že tato téma je pro ně důležité. Děkuji všem poslancům, kteří hlasovali pro. Závazný nástroj pokud my ho budeme podporovat, jakožto Evropská unie, například v mé zemi byla vedena kampaň občany pro takovýto e, zákon přímo v mé zemi, abychom zavedli zákon, který by nutil na národní společnosti dodržovat lidská práva. Děkuji paní Kumpula Natry. Děkuji a opravdu eh, klobouk dolů před tlumočníky, kteří zvládli přetlumočit váš velmi rychlý projev. Příště prosím trochu pomaleji. Nyní paní Lola Sanchez Caldente, která bude hovořit za svou skupinu, tedy GUE NGL. A proto dostane slovo na dvě minuty. Prosím, paní Sanchez Caldente. Señora prezidenta, hoy hemos aprobado en este parlamento una resolución. Děkuji. Přijali jsme usnesení, které znamená historický krok. Vyzýváme k zavedení závazného nástroje v rámci OSN, který bude zavazovat na národní koncerty dodržovat lidská práva v rámci zahraniční ekonomické aktivity. Vždy, když bude docházet k porušení lidských práv, tak eh, si můžeme připomenout, že dnes 4. října Evropský parlament zcela jasně řekl, že dobrovolné příčin, přísliby společnosti nestačí, že je třeba mít eh, závazný nástroj, který bude obsahovat i sankce. Evropský parlament, zvolení zástupci lidů, žádají, aby takovýto nástroj byl připraven a zaveden. Protože si to přejí naši občané. Máme příležitost se zachovat jinak než dříve a proto doufám, že španělská vláda bude se v Ženevě aktivně účastnit na přípravě takovéhoto nástroje, že to nepřenechá pouze delegaci Evropské unie, tak jak to dělala minulá vláda. Někteří poslanci hlasovali proti, ale ty jsou izolováni, jsou to pouze jednotlivci. Já se ptám, co si tito lidé myslí o lidských právech? Jak může někdo hlasovat proti zavedení takovéhoto nástroje? Je třeba se vždy stavět na stranu lidských práv. A já si myslím, že jsme dnes dosáhli obrovského triumfu. Děkuji vám. A nyní přecházíme k návrhu usnesení v situaci ve Jemenu. A já dávám slovo kolegovi Junosi Omažinu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Před očima, které již se nechtějí dívat, v Jemenu podle OSN dochází k té nejhorší humanitární krizi na světě. Zabíjí se celý národ, a je potřeba říci, že je do toho zapojen západní kapitál, který se spíše stará o své maličkosti než o opravdu zásadní věci a spolupracuje s saudským režimem. Je potřeba vyjádřit hambu Španělsku, Spojenému království, Francie a Spojeným státům, které prodávají zbraně, které zabíjejí jemenské děti a opravdu hamba Evropě, která ve své bezmocnosti klidně sedí a hamba všem, kteří dále poučují celý svět a přitom obchodují a mají od krve potřísněné ruce. Doufám, že apel Evropského parlamentu proti prodávání zbraní do Spojených států bude oslyšen členskými státy, a to především Francii. Děkuji. Děkuji vám, pane Omarji. A nyní pan kolega Miguel Urban Crespo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Humanitární krize v Jemenu nemůže pokračovat tak jako dosud. Tři čtvrtiny obyvatelstva, 20 milionů, hladoví. Toto je rezoluce, kterou chceme, kterou jsme přijali zde v parlamentu, ale navzdory tomu se situace nezměnila, poněvadž eh, je pouze na papíře. A skutečnost, že některé státy nadále prodávají zbraně Saudské Arábii, zhoršuje situaci. A tak je to porušování našich pravidel o eh, kontrole exportu zbraní, pro které jsme hlasovali zde v parlamentu tady skutečně máme na eh, rukou krev a to eh, je de facto také kritika mé vlastní vlády, Sanchezovy vlády. Nemůžete bojovat za něco jako opozice a potom zcela obrátit, jakmile se dostanete k moci. Je zásadní to, abychom skutečně eh, změnili také model naší výroby, našeho blahobytu, tak aby méně pracovních míst závisela na válečném průmyslu. Děkuji vám a nyní dávám slovo

v tomto válečným, válečné, eh, v této válečné zemi žije mnoho křesťanů. V roce 2018 organizace Open Doors publikovala zprávu, podle které Jemen se eh, objevoval na devátém místě. Ve společném návrhu rezoluce už v prvním bodě čteme, že Evropský parlament a kritizuje násilí, ke kterému tam dochází Nemluví se tam ale o pronásledování křesťanů. Souhlasím s tím, že Evropský parlament, jak jsme napsali v tomto usnesení, by měl apelovat na to, aby všechny strany jemenského konfliktu nad, dodržovali mezinárodní právo a zajistili dostup k humanitární pomoci a ochraně civilního obyvatelstva. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Piotrovský. A tím tedy můžeme do tří hodin přerušit toto zasedání. prezidentin Milé kolegyně, milí kolegové, tímto opět zahajuji naše dnešní jednání, zápis včerejšího zasedání a veškeré přijaté cesty. Texty jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Vidím, že ne. Tímto je tedy zápis přijat.

ano, eh, děkuji vám. Eh, samozřejmě eh, to je věc, která, kterou jsem převzala od svého předchůdce a jsem ráda, že o tom s vámi mohu hovořit. Je to i můj osobní zájem. Evropská unie je jedním z největších producentů. Máme tady 23 tisíc velkých brojerových farem a k tomu nejdůležitějšímu patří také ta otázka eh, kvality chovu těchto zvířat. Eh, také eh, tento parlament se tímto zabývá už dlouhá léta a mm, výsledkem je řada legislativních aktů. Naši farmáři ve všech 28 členských zemích tuto legislativu používají prakticky denně. Bereme to velice vážně a jsme odhodláni eh, neustále dosahovat postupného zlepšování. Eh, jak je to tedy s tím eh, plným vynucováním této směrnice? K tomu máme tedy směrnici, směrnici o brojlerech. Eh, která eh, platí od roku 2010 a je tedy pro české země od té doby právním rámcem, eh, který výrazně zlepšil management a také podmínky pro brojlery. To se skutečně zlepšilo, tedy to, jak jsou držena tato zvířata. Eh, také to vedlo potom k legislativě, eh, která zavedla indikátory, podle níž se měří eh, stav chovu zvířat. K těm indikátorům patří například dermatitida, která u drůbeže. A tady skutečně došlo k výraznému zlepšení. Eh, to byla pozitivní vývoj a my budeme pokračovat eh, v přípravě dalších indikátorů, tak aby se životní podmínky zvířat nadále zlepšovaly. Jsme přesvědčeni, že tady je ještě mnoho co zlepšovat, ale máme naději, že eh, už toho bylo hodně dosaženo, tak budeme pokračovat dál v roce 2018, eh, tak tady budeme nadále pracovat právě na té oblasti eh, chovné drůbeže. A naše indikátory budou moci využívat členské země, ale také komise pro lepší zacílení dalšího směru vývoje. Investice do zdraví a životních podmínek eh, zvířat dřených na farmách, Eh, mají další eh, výhody. Jako zlepšuje se chov celkově, eh, může se snižovat také objem spotřebovaných léčiv, včetně antibiotik. Samozřejmě toto je velký nebo silný nástroj v boji proti antimikrobiální rezistenci. My chceme tedy poskytovat různé pobídky, Například eh, my eh, budeme eh, formulovat určité podmínky, které se budou muset používat právě v chovu drubeže, jako třeba chov pod širým nebem a podobně, prostě blíže k tradičním metodám. Členské země samozřejmě mohou kofinancovat tyto systémy v rámci svých eh, systémů rozvoje venkova. Eh, například eh, mohou používat lepší krmiva nebo zlepšení toho chovu těch prostor. Pokud se týče otázky o povinném označování drubežího masa, komise provedla studii proveditelnosti tohoto označování a součástí byly také rozsáhlé konzultace Výsledek této studie se projevil potom ve zprávě Evropského parlamentu a rady eh, na konci roku 2009. Eh, my jsme zjistili, že eh, takovéto označování by ničemu příliš nepomohlo, takže my pokračujeme v dalších možných krocích. V roce 2019 budeme mít referenční centrum v Evropské unie eh, pro drůbež, eh, králíky a eh, zvířata chovaná na kožešiny. Čili já se velice těším na další debatu s vámi a z mé strany je to pro to chvíli všechno. Ano, děkuji paní komisařko a nyní řečníci ze dvě frakce, nejdříve EPP a pan Faria. Máte dvě minuty, prosím. Dobrý. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, 3.12. jsme schválili zprávu Karin Kadenbach o návrhu Evropské komise pro akční plán zdraví proti antimikrobiologické rezistenci. Již tehdy se mě příležitost zde říct, já dnes to opakuji, že je třeba, abychom udělali vše pro to, aby se příliš nepoužítala eh, antibiotika při chovu zvířat. Paní komisařko, mohli bychom ještě jaksi akceptovat, že antibiotika nám zaručují bezpečnost postavit, ale na druhou stranu vidíme, že je tady vývoj technologie chovu, které vedly k tomu, že se snižují náklady a producenti získávají maximální zisky na masu, ale je to na úkor našeho zdraví. A právě chop drůbeře, takto masový, eh, vede k tomu, že je nutné nasazovat antibiotika, protože by se jinak šířily choroby, které ale vyplývaly s podmínkami toho chovu. A to je nepřijatelné. Navíc eh, tyto podmínky vlastně oslabují přirozený imunitní systém zvířat a používat takto profilakticky a metafilakticky eh, antibiotika toto si myslím je naprosto nevhodné a je třeba, abychom to zařídili, jak si zajistili a dořešili v rámci nařízení o veterinárních přípravcích je důležité, aby se ty problémy s nemocmi neřešily antibiotiky, ale tím, že se zlepší podmínky chovu zvířat, což prospěje také zdraví, ke zdraví spotřebitelů, a e, prospět také zvířatům, neboť budou chovány v lepších životních podmínkách. Měli bychom e, skutečně jak si zachovávat veškeré potřeby zvířat, aby, aby nebyly chovány v nepřirozených podmínkách a tak to se zbytečně neposilovalo riziko vzniku a šíření chorob. Já bych tedy byl, paní e, komisářko, můžete nám říct, že zajistíte, aby se na trhu a v rámci chovu přijala odpovídající opatření, která zlepší tu situaci? A na závěr poslední otázka. Mohou evropští občané konzumovat maso z drůbeže bez toho, aniž by se museli obávat o své zdraví? Děkuji. Děkuji jménem frakce SAD v Evropském parlamentu. Bude mít slovo na tři minuty paní Noich. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové. Dnes hovoříme o intenzivním masovém chovu drůbeže, tedy kuřat. Když se podíváme na reklamu na kuřecí maso, tak je to reklama, která zastává nový životní způsob, lehká kuchyně, moderní kuchyně, eh, která není příliš kalorická. Jde o tom, eh, je to reklama na to, že ten produkt je kvalitní. Ale nikdy Nikde není tak velký rozdíl mezi reklamou a skutečností, jako v oblasti kuřat, kdyby lidé věděli, jakým způsobem se ten, toto lehké maso, dobře stravitelné, vyrábí, tak by ho nejedli. Tedy ta reklama výrobců kuřecího masa a to maso, které se nám prodává, vůbec nemá nic společného s realitou. Paní komisařko, já se vás ptám, uděláte vše, co máte ve svých silách, aby se ta reklama přiblížila skutečnosti či skutečnost reklamě, aby lidé přesně věděli, co jedí, pokud jezdí drubeží maso. Já vám říkám, drubeží maso, kuřecí maso, tak jak se vyrábí, není zdravé. Není zdravé ani pro kuřata, ani pro člověka. Často tady zmiňujeme téma antibiotika. Zdravé kuřecí maso, i když často se to v časopisech píše, prostě nemůže být, protože se produkuje tak, jak se produkuje. Možná je to lehké maso, nevím. Asi je lehké si koupit kuřecí maso, ale život těch zvířat lehký není. Ty zvířata často žijí bez toho, aby měla dostatečně, dostatečný prostor k životu, ovzduší či dokonce světlo. Tam je tak, e, taková koncentrace amoniaku v tom vzduchu, kde ta zvířata žijí, že by člověk vlastně musel si vzít plynovou masku, aby tam mohl dýchat. Takže lehký život tato zvířata nemají. Eh, my naopak podporujeme spotřebitele, aby si to maso kupoval. No to není čestné. Potřebujeme jasné označování toho masa, aby lidé přesně věděli, co si kupují, když se odebrou do obchodu na nákup. Potřebujeme označování, potřebujeme také čestnost a otevřenou při dopravě, při tom, když se zvířata pořá, poráží, více čestnosti při při ras kuřat, které chováme, tak, aby se chovala kuřata, která rostou pomaleji. Paní komisařko, vy nesete mnoho odpovědnosti a ve slově odpovědnost máme kořen odpověď. Prosím, dejte odpověď na naše otázky, zareagujte na ten problém, věnujte se problému chovu dvůřat v Evropě, protože je to i nadále i místo, které není v pořádku a je třeba ho do pořádku dát. Děkuji. A nyní jménem EKR na dvě minuty paní Krupa. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, napsat směrnici je asi jednodušší, než provádět tyto předpisy v praxi. Byť největším problémem, zdá se, jsou automatizované fabriky na desetitisíce zvířat, kde je dost těžké zachovat nejenom podmínky životních podmínek, ale také zajistit zdravé maso. Nejprve se omezil, eh, omezili stáda, ehm, které, které jsou eh, při, který by byl přirozený, potom se to přesunulo do klecí, pak ty se zakázaly, přesunulo se to do hal. Nic z toho ne, není v souladu s tím, co kuřata potřebují. Teď máme 33 km, eh, kilo na metr čtvereční, někdy je to dokonce víc, což znamená, že na jednou na jedno kůře máme méně prostoru než A4. A proto je potřeba zajistit nejenom menší hustotu, lepší vzduch, více denního světla a snížení emisí amoniaku. To všechno je potřeba udělat, a, ale je potřeba se vrátit k menším chovům. Opatření, které by měly menší negativní vliv a konzumace tohoto masa, na lidský život. Herbicidy, pesticidy, to jsou všechno látky, které tam jsou a pochopitelně také antibiotika. Jde nám také o uh, zmírňování zápachu z těchto farm. Nemáme dostatečné standardy týkající se, uh, týkající se krmiva. A to všechno je veliké ohrožení. Antibiotika se akumulují v organismu kuřat a potom se dostávají i do vody. Chybí nám také předpisy týkající se hluku a zápachu. A následně s tím lidé v okolí mají problém, protože dýchají nezdravý vzduch a následně trpí jejich, uh, trpí jejich zdraví. Kromě toho také fekálie se dostávají do podzemních vod, dostává se tam azot a jiné různé látky, které mohou vést k rakovině. Děkuji. Nyní za zelené bude hovořit paní Metz na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tři argumenty, které se týhaly, proč musíme naléhavě jednat. Za prvé, chov, který je, jde v rozporu s dobrými životními podmínkami zvířat, kuřat, nebo tě, eh, ta kuřata se nemůžou ani hýbat, nemohou ani zobat, nemůžou ani hřadovat, nemohou se ani popelit. A takovéto zacházání, zacházení vede k tomu, že zvířata enormně trpí, jejich imunitní systém se odbabuje a chovají se nenormálním způsobem. Dále dopady na zdraví zvířat a na zdraví člověka. Většina kuřat v Evropské unii se chovají v intenzivních chovech, což přispívá k špatným zdravotním podmínkám kuřat a vyžaduje si masové preventivní ošetřování antibiotiky, tak aby se zabránilo vzniku eh, epidemí. Což vede zase k rezistenci na antibiotika a to ohrožuje naše veřejné zdraví. A za třetí má to závažné dopady na životní prostředí. Intenzivní chovy jsou zdrojem znečištění Abych jmenovala pouze jednu látku, amoniak. Amoniak znečišťuje jak půdu, tak vodu, tak ovzduší. A proto je třeba, abychom v chobu drubaže zavedli eh, praktiky, které budou lépe respektovat životní prostředí, což ale neděláme a naopak podporujeme masový chov drůbeře pomocí naší společné zemědělské politiky. Ale to, jak chováme naše zvířata, to je vlastně zrcadlo naší evropské společnosti. A já si myslím, že přece nechceme mít takovou společnost, ve které i nadále budeme subvencovat masové chovy zvířat a jejich utrpení. A já chci, aby se to změnilo a vyzývám komisi, aby jednala v tomto směru. Děkuji a nyní za GUE NGL bude mít slovo Paní Hazekam. Paní předsedkyně, eh, je eh, respektive eh, v nedávné době byl Světový den zvířat a v Evropském parlamentu my poprvé hovoříme o slepicích. Zhruba šest týdnů je nyní času na to, aby se z vejce stala slepice. Eh, která je přes dvě těžká. A to je skutečně neuvěřitelné. 42 dní eh, do, než dorostou eh, do své dospělé velikosti. Dříve to byl jeden rok. Samozřejmě jsou různě zdeformované a trpí různými zdravotními problémy. No a samozřejmě Eh, na to, aby se mezi nimi nešířily epidemie, se využívá obrovské množství antibiotik. Evropská unie se snaží nadále rozšiřovat eh, tuto výrobu a samozřejmě to je nebezpečné. Musíme tedy tento, tu, tyto praktiky jednoduše a prostě zakázat. Eh, slepice potřebují vzduch, potřebují pohyb, potřebují zdravé krmivo, ale Evropská komise pro ně léta a léta nic nedělá. Tady skutečně eh, reálné řešení, ačkoliv se o něm hovoří, jsme ještě neviděli. My tedy skutečně doufáme, že komise s tím konečně bude zabývat a že eh, těmto zvířatům se dostane ochrany, kterou potřebují. Děkuji a nyní za Evropu svobody a přímé demokracie paní Evy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko, kolegyně a kolegové. Dneska je Světový den zvířat, takže jsem velice ráda, že hovoříme dnes odpoledne o této ústní otázce a že budeme schopni poukázat na tato zvířata, na které se často zapomíná a na jejíž osud bychom se měli pořádně podívat. Diskutujeme o závažném problému a jsem ráda, že probíhá tato rozprava. Existuje řada průzkumů a šetření, ze kterých vyplývá, že eh, chov kuřat je skutečně neudržitelný v Evropě ve stávající podobě. Kuřata na maso se opravdu používají jako něco, jako výrob, výrobna masa. Jsou v eh, prázdných halách anebo v malých klecích, kde se rychle šíří choroby. A celý průmyslový model si myslím, že je opravdu postavený na hlavu. Systematicky se preventivně používají antibiotika, což určitě není vhodný způsob, jak provádět řádnou hospodářskou praxi. Vede to k rezistenci, a to jak u zvířat, tak potažmo u lidí. A je to skutečné nebezpečí pro veřejné zdraví v Evropě. Evropský parlament se již k této problematice vyjádřil, měli jsme k tomu přijatou zprávu v září a opravdu je potřeba, abychom se postarali o to, že dojde k nápravě že se řádně tato problematika zváží v Evropské unii. Itálie je na druhém místě používání antibiotik. 1,3 tisíce tun antibiotik se používá každý rok. Kdybychom používali jiný model spotřeby a výroby, který by vycházel z osvědčené praxe a biobezpečnostních opatření, tak by to velmi pomohlo všem. Nejenom by to snížilo dopad tohoto průmyslu na životní prostředí a na zdraví. Slyšeli jsme také o velkém problému s eh, emisemi amoniaku. Toto je všechno potřeba vyřešit a apeluji proto na kolegy, aby podpořili i petici Zakažte klecový chov a aby poslouchali ty občany, kteří vyjadřují své obavy a mobilizují se, aby proti tomuto bojovali. Děkuji. Jménem frakce Evropa národů a svobody paní Bils. Děkuji. Neustále zraňované, neschopné se pohnout, vnímat, nevidí ani vteřinu světla denního, kolik těchto zvířat žije v takovýchto podmínkách, aby se nám aby se nakrmili evropští občané. Jsou to tuny kuřecího masa, které se takto vyrábí. A je to opravdu makabrozní obrázek. Protože farmy, které mají více než pět tisíc zvířat představují 93% těchto farem. Navíc jsou vybírána tak, aby rostla co nejrychleji. Je to čtyřikrát tak rychlejší, než bylo v 50. letech, což ukazuje, že tady opravdu dochází k industrializaci zemědělství. Vůbec nemusíme hovořit o veganství nebo o něčem takovém. Je to přece otázka životních podmínek zvířat a eh, je její potřeba řešit. Rezistence proti antibiotikům nás může vést do obrovské krize, kde může umřít 10 milionů lidí do roku 2050. A antibiotika se používají obrovským způsobem, je to potřeba řešit. Nyní etická otázka. A Společnost se má řešit, má eh, hodnotit podle toho, jak eh, se chová k těm nejslabším. A myslím si, že by naše populace, eh, naše civilizace byla za tady toto velmi odsouzena. A musíme se tím zabývat. Pokud nemáme srdce, tak prostě nejsme lidi. Tolik zástupci frakce a nyní jednotliví řečníci. Jako první pan Kelly. Děkuji mnohokrát. Měli bych je vidět, že jsme se sjednotili v přístupu k této otázce. Životní podmínky hospodářských zvířat jsou zásadní problém, často se přehlíží. Směrnice z roku 2007 stanovila minimální pravidla chování brojlerů. Je potřeba, aby se tato směrnice konzistentně uplatňovala ve všech členských státech, což je zatím problematické. Některé problémy, o kterých tady dnes hovoříme, se třeba týkají toho, že brojleři se často chovají po deseti tisících a v hrozných podmínkách. Nemůžou se chovat přirozeně, nemůžou a, hřadovat, nemůžou do výběhu, nemají žádné přírodní světlo. Má to také řadu dopadů na lidi. Antibiotika se používají ukuřat a následně se dostávají do lidí a je to potřeba řešit. Navíc znečištění životního prostředí se tímto stále zhoršuje a tato živočišná eh, výroba je jedním z největších znečišťovatelů. Ano, vím, že příslušné odvětví se to snaží řešit, ale mám za to, že je zcela zásadní, aby se k tomu přistupovalo komplexně. Je to skutečný problém, který je potřeba efektivně řešit a je potřeba o něm vést osvětu ve všech členských státech podporuji otázky, které byly položeny Evropské komisi a opravdu si říkám, co se stane s tím, aby se zlepšily životní podmínky těchto brojlerů. Mám dvě minuty, proč mě? Dostanou brojleři šance na slušný život? Existují alternativní metody jejich chovu, tak aby ty podmínky byly lepší a aby to mělo menší negativní dopad na lidi a na životní prostředí? No a nakonec, Kdybychom takto chovali ovce a krávy, tak si myslím, že už by nám dávno ty farmy zavřely. Tak proč v takovýchto podmínkách chováme drůbež? Už to není přijatelné. Děkuji. Děkuji. Pan Vajc, prosím, máte minutu a půl. Děkuji, paní komisařko. Děkuji, paní Předsedkyně, paní komisařko, nevím, kdo vám napsal váš projev, ale na úvod jste řekla, že Evropská, Evropa je globálním hráčem, globálním vývozcem kuřecího masa. Máte skutečně pocit, že je smysluplné, abychom pomocí genetické technologie si dováželi sol z Brazílie, kde to vlastně jde na úkol paralesů a pomocí takto dovezené solní eh, vživili naše kuřata a pak je vyváželi na, do celého světa. Ale ten amoniak, to znečištění, ty masné, masové chovy, to je vše u nás. Máte pocit, že toto je model zemědělství, který obstojí v budoucnosti? Argumentovala jste pracovními místy. Tisíce zemědělských podniků musí každoročně zavřít, protože nejsou schopni obstát v konkurenci s takovýmto průmyslovým Zemědělstvím nevytvořilo by více pracovních míst, kdybychom skoncovali s takovýmto průmyslem a budoucnu eh, podpořili farmáře a farmářky tak, aby mohli chovat slepice v dobrých podmínkách zde v Evropě. A pokud to nechcete, na, pokud, na, kvůli ochraně zvířat, pokud je vám jedno, že kuřata trpí, tak to udělejte alespoň proto, abyste ochránili zdraví Evropanů. 25 tisíc mrtvých každý rok v důsledku multirezistentních mm, bakterií. Co ještě potřebujete pro to, aby vás to přesvědčilo o tom, že je třeba něco změnit? Prosím, navrhněte kolegním a kolegům eh, nový model podpory zemědělství, který skončí s takovýmto průmyslovým modelem. Děkuji, pane Eku. Máte minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. V hromadném chovu kuřat se i nadále používají obrovské, používá obrovské množství antibiotik a i v budoucnosti budeme muset používat mnoho antibiotik a to proto, protože ta týraná zvířata, která v těch, žijí v těchto továrnách na kuřata, kde jde jenom o zich, jsou velice náchylnám chorobám, protože žijí v tak strašných podmínkách, že pouze pomocí antibiotik oni jsou schopni zachovat eh, ty zvířata naživu. A dokonce se i používají rezervní antibiotika, které jsou připravena vlastně pro humánní medicínu, aby mm, fungovala v případě, kdy jiná antibiotika nefungují. Právě kvůli tomu, že se antibiotika používají v zemědělství. Použitá antibiotika nekontaminují pouze maso těch kuřat, ale také ve fekálie mm, z antibiotiky kontaminují naši půdu a náš či vodu. Chápete vůbec, co se vlastně děje, k čemu vůbec dochází, když nyní komise pomocí své uh, politiky ještě subvencuje ty kuřecí barony, ty velkofarmáře, kolik lidí v budoucnu bude muset zemřít kvůli tomu, že, že onemocní na nějaký multirezistentní bakterie Dříve tři běžná antibiotika stačila na to, aby se vyléčili Choroby, jako je zápal plic, dnes už vůbec ne, dnes už nic nepomáhá. Lidé nám umírají na pneumonii a za to nesete odpovědnost vy na komisi. Komise váhá a i nadále a to je skutečně skandál ostuda. Já očekávám od komise, aby ha, jak si jednala nyní. Jinak, jinak budeme jednat my, ochranci zvířat. Děkuji, paní Jame, na jednu minutu. Paní předsedající, kolegyně a kolegové k brojlerům a antibiotikám, které mají podporovat růst těchto zvířat. Já jsem mnohokrát opakovala ve výboru INTA, že pokud by to bylo zakázáno v 51% členských státům a bylo by to úplně eh, nelegální, tak by to pořád zůstalo legální ve Spojených státech, v Austrálii, v Mercosuru, na Novém Zélandu, což jsou stejně tak země, se kterými máme dohody o volném obchodu, které vyjednal Juncker a jeho komise. Ve stávající situaci, pokud se s tímto nebude něco řešit, tak se antibiotik bude dávat více zvířatům než lidem. Musíme se znova podívat na podmínky těchto obchodních smluv a zavést skutečný systém dohledatelnosti a označování těchto produktů pro účely dobrého životu zvířat, ale také pro informování spotřebitelů, protože nám jde i o zdraví našich spoluobčanů. Děkuji. Nyní pan Dorfman na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, vážené kolegyně, kolegové. Eh, myslím, že eh, je to důležité téma. Když se podíváme na údaje, za posledních deset let zrůstla eh, produkce drůbežího masa eh, z 8 na 13 milionů tun. Otázka eh, je, jestli dává smysl, abychom za rok snědli více masa, než třeba ovoce, jablek. Nicméně my máme ještě eh, také eh, naštěstí situace, kde se eh, takovéto maso produkuje slušným způsobem. Něco podobného tedy máme v Holandsku. Ale komise není schopna, a tady mají tedy pravdu kolegové, kteří říkají, že komise tu příslušnou směrnici, která tady už je víc než 10 let, není schopna prosadit. No a takto se tedy zesměšňujeme a samozřejmě eh, ti, kteří by všechna pravidla chtěli dodržovat, tak eh, jsou na posměch a navíc mají produkci daleko dražší. A ohrožuje to jejich konkurenceschopnost. A opakuje se to tež, eh, co už u vajec u nás se tedy množství eh, eh, vyprodukovaných vajec snížilo, výroba se přesunula na Ukrajinu a nyní vejce od tamtud bezcelně dovážíme. Tak to skutečně je skandální. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Dorfmane. Já jsem byl dneska tak trošku velkoristější k řečnické době. A protože do Catch the Eye se nikdo nepřihlásil a navíc tato diskuse je naprosto eh, nekontroverzní. Teď bych tedy prosila paní komisařku, aby se vyjádřila k vzneseným otázkám. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám, dámy a pánové, eh, kteří jste se zapojili do debaty. Já myslím, že toto je velmi důležité téma a je dobře, že jste ho prosadili na program. A mm, samozřejmě já předám e, e, příslušnému rezortu v komisi to všechno to, co jste k tomu řekli. Ale chtěla bych říci, že komise chce dosáhnout pokroku, chce se věnovat e, tomuto tématu, chce pokračovat v prosazování a dodržování této směrnice. Spolu chceme pokud možno omezit negativní dopady industriálního, eh, industriálního chovu eh, kuřát, které má také dopady na životní prostředí a na lidské zdraví. Dovolte, abych eh, také ještě trošku osobně k tomu něco dodala a sice já osobně se určitě zasadím o to, aby se komise o to doopravdy zajímala. Děkuji vám, paní komisařko. Debata je tímto ukončena. Hlasování se bude, hrát, bude odehrávat v říjnu na příštím plenárním zasedání. Zápis z tohoto zasedání bude na začátek příštího zasedání předložen ke schválení a pokud nebudou přijaty námitky, eh, eh, pak budou dnes odhlasované Eh, rezoluce předána na příslušná místa. Zasedání Evropského parlamentu je přerušeno a toto, eh, tato schůze je u konce.